Nous allons commencer notre réunion. Začneme s naším zasedáním, prosím. Prosím, posaďte se. Donc, euh, bonjour et bienvenue. Dobrý den, vítám vás všechny. Scházíme se na prvním zasedání výboru v roce 2013. Chci vám tedy popřát šťastný nový rok. Během tohoto roku nás čeká celá řada důležitých věcí, například velmi důležité vyjednávání Ehm, nástroje pro rozvoj, dále vytváření dobrovolného eh, Evropského sboru pro humanitární eh, pomoc, dále eh, rozvojové cíle Minelia po roce 2011 a nebo víceletý finanční rámec. A to cituji jenom namátkou čtyři důležité věci jsou to důležité body ve velmi obtížném období, v době, kdy je třeba provádět drastické škrty v rozpočtu, včetně rozpočtu pro rozvojovou pomoc. Musíme tedy zůstat velice ostražití a bojovní. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já věřím, že eh, rozhodným způsobem budete hájit zájmy rozvojové pomoci a že to budete činit, tak budete činit eh, zde v parlamentu i všude jinde, kde budete působit. Nemohu také nezmínit situaci v Mali na začátku tohoto zasedání. Pro mm, většinu našich kolegů i pro mě Eh, je to oprávněný zásah, ale měl by zůstat velmi omezený a co nejrychleji by africké složky měly nahradit francouzské síly v Mali. Je to ovšem válka, která je výsledkem dvou neúspěchů, především politického neúspěchu a dále neúspěchu vymanit Mali z obrovské chudoby. Jak jsme již několikrát připomněli, právě to, že je tam chudoba, právě proto, že je tam nedostatečný rozvoj, právě proto se tam rozvíjí terorismus. Měli bychom tedy možná pro sahelskou oblast znovu promyslet rozvojovou pomoc. Bohužel se tam nepodařilo omezit chudobu. Měli bychom asi um, zvažovat, zda některé strukturální zásahy nepřináší větší eh, zlo než zlo, které se snaží odstranit. A eh, také bychom měli zvažovat, zda nedochází eh, k akcím na úkor zabezpečení zabezpečení potravin v těchto zemích. Musíme uvažovat o tom, jak se věci budou ubírat po eh, nynější eh, intervenci. Vytvoření skutečně národního dialogu, který bere v úvahu eh, práva a požadavky menšin, spravedlivý rozvoj, zejména zabezpečení potravinové bezpečnosti a dostupnost veřejných služeb. To všechno jsou nezbytné podmínky pro trvale udržitelný mír v Mali. Momentálně humanitární situace si zasluhuje veškerou naši pozornost. 400 tisíc osob vysídlených, potravinová krize, která doléhá na 18 milionů lidí. A situace se stále zhoršuje, e, zejména proto, že na severu museli rolníci opustit své domovy Ehm, baronka Eštonová minulý týden v projevu před naším schromážděním potvrdila, že humanitární pomoc pro Mali bude pokračovat a bude ještě navýšena, aby bylo možné eh, uspokojit rostoucí potřeby eh, obyvatelstva. Já jsem přesvědčena, že komisařka Žorževa, jako vždycky, eh, přijde do našeho výboru a bude nás informovat o všem novém v této oblasti. Vážení kolegové, eh, Teď začínáme s naším jednáním, eh, schválením eh, pořadu jednání. Máme malou změnu. Paní Levin musí být v rybolovném výboru prakticky většinu dnešního odpoledne a proto představení jeho stanoviska k dohodě o rybolovu s Madagaskarem bude až posledním bodem na našem programu. Ptám se vás, zda máte nějaké poznámky k takto mírně změněnému pořadu jednání. Jestliže nejsou žádné eh, poznámky ani námitky, je pořad jednání schválen v této podobě. Dostali jste zápis eh, schůze ze 6. prosince 2012. Máte-li nějaké poznámky k tomuto zápisu, prosím, předložte je sekretariátu do konce našeho dnešního zasedání. Když žádné námitky nepřijdou, eh, budeme považovat zápis za schválený v jeho nynější podobě. Dále jste dostali eh, doporučení a rozhodnutí eh, ze schůze koordinátorů 13. a 18. prosince 2012. Máte-li poznámky k výsledkům těchto dvou schůzí, prosím, sdělte je sekretariátu dříve, než skončí dnešní zasedání. Jinak budeme považovat tyto výsledky za schválené ve své nynější podobě. Mám pro vás jedno sdělení. S panem Brokem předsedám eh, volebnímu pozorovatelskému výboru a z tohoto titulu vám předkládám toto doporučení. Jak pravděpodobně víte, Evropský parlament každoročně se podílí na pozorovatelských misích během voleb, aby bylo možné potvrdit legitimnost volebních procesů na národní úrovni, aby bylo možné zvýšit důvěru obyvatel ve volby a aby bylo možné ověřit, že skutečně veškeré volební postupy proběhly korektně a transparentně. Demokratická legitimita je nezbytná pro rozvoj každé země Pozorovatelské mise mají také ten cíl, že lépe chrání lidská práva a také případně přispívají k řešení konfliktů nebo ke stabilizaci státní struktury po konfliktech. Pozorovatelské mise probíhají většinou v zemích AKT. A členové našeho výboru eh, mají nejen veškeré eh, potřebné eh, kompetence, ale také mají velký zájem o účast na těchto misích. V nedávném dopise Eh, adresovaném vysoké představitelce pane, paní Aštonové jsem spolu s panem Brokem podepsala eh, takové sdělení, aby, bylo, eh, aby byla respektována určitá rovnováha a vyváženost mezi naším výborem DV a výborem AFET. Chtěla bych vás tedy všechny Eh, vyzvat, eh, abyste sledovali eh, činnost skupiny pro podporu demokracie a volební skupiny a zúčastnili se nějaké takové pozorovatelské volební mise, pakliže jste se ještě nikdy nezúčastnili, abychom mohli takovýmto způsobem skutečně mohli eh, podpořit k vytvoření takové vyváženosti a rovnováhy. Ti, kdo se zúčastní nějaké takové mise, prosím, eh, následně informujte náš výbor DV eh, o poznacích z terénu. A nyní dávám slovo komisi pro případnou reakci. Thank you, Madam Chairman. First of all... Děkuji, paní předsedkyně. Především bych rád využil této příležitosti a představil se. Jmenuji se Peter Craigman, už jsme se s některými s vámi setkali a chtěl bych vás informovat o tom, že jsem v listopadu nastoupil do funkce jako vedoucí útvaru, který má na starosti meziinstitucionální vztahy a tedy také vztahy s parlamentem. A těším se, že se lépe poznáme jak v rámci práce parlamentu, tak při společné práci s institucemi se zeměmi AKT. A také bych této příležitosti využil k tomu, že bych zmínil některé z chystaných iniciativ Komise pro první poletí. Některé už znáte. Jeden bod, o kterém budete mluvit zítra na slyšení o cílích tisíciletí a rámci pro rok 2015, chtěl bych potvrdit, že máme sdělení, které máme přijmout na konci února. Má to navázat na strategii cílů tisíciletí, také v rámci příprav na konferenci v New Yorku na podzim tohoto roku, na konferenci v Riu, na rámec, na kterém pracujeme, také na udržitelné cíle. To je sdělení, které jsme společně připravovali pod vedením komisařů Píbalkse a Potočníka, kteří se oba zamývají těmito cíly. Kromě toho chci zmínit balíček souvisejících sdělení v oblasti výživy a zabezpečení potravin. Tam máme především implementační plán EU na pomoc rozvojovým zemím při řešení výzev v oblasti výživy a zabezpečení potravin. Já myslím, že pan Pímal to ve vašem výboru zmínil v prosinci. Za druhé máme sdělení o výživě matek a dětí, o externí pomoci a za třetí zprávu o potravinové pomoci. Což mělo pomoci ve vztahu k prudce rostoucím cenám potravin v rozvojových zemích. Pak máme plán, který se týká cíle tisíciletí 1 a podvýživy a abychom přispěli k plní těchto cílů, abychom naplnili také operační rámec EU a posílili koordinaci a účinnost a zodpovědnost toho, co děláme. Druhá věc o výživě matek a dětí a externí pomoci se vychází z toho, že nám stále více záleží na tom, abychom bojovali proti podvýživě je to jedna z našich priorit v rámci politiky externí pomoci a tady musíme zajistit soudržnost mezi pohledem rozvojovým a pomocí a musíme také koordinovat politiky členských států. A za třetí, jak už jsem zmínil, budeme mít zprávu o implementaci nástroje potravinové pomoci. Chceme povzbudit pozitivní reakci, chceme také omezit negativní dopad pro příslušné obyvatelstvo a chceme posílit kapacitu a vylepšit zprávu zemědělství. Sdělení s doplňkovým dokumentem se bude zabývat tím, jaká opatření potřebujeme, jak se poučit z této zkušenosti a tak dále. Je to tedy balíček tří souvisejících dokumentů o zabezpečení potravin a výživě. Samozřejmě máme v pracovním programu další věci, ale já myslím, že ty nejdůležitější znáte. Děkuji, to je vše, co chci v současné době říct. Merci. Děkuji. Nedostali jsme žádnou otázku na komisi a proto můžeme rovnou přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání. jde o absolutorium za rok 2011 pro souhrný rozpočet EU, oddíl 3 a současně jde také o absolutorium pro EDF. Spravodajem je pan Tis Berman. Dávám mu hned slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit svou mateřštinou. K absolutoriu a k rozvojovému fondu. Nejprve bych rád předeslal jednu věc. Já nemám moc rád to téma absolutorií. Evropský parlament ověřuje texty, analyzuje texty a přitom se výhradně opírá o údaje a informace, které mu poskytla Evropská komise a Evropský účetní dvůr. Já si samozřejmě velmi vážím práce Evropského účetního dvora a rovněž chápu informace ze strany komise, její odpovědi, ale eh, nemám z toho příliš moc dobrý pocit, protože Evropský parlament nemá možnost sám nezávisle ověřit, co zjistil Evropský soudní, eh, eh, promiňte, rozpočtový dvůr a k čemu vlastně skutečně na místě došlo. Jsou známy jisté příklady toho, kde byly komisi položeny otázky, A parlament má tři úlohy. Je to legislativec, má kontrolovat politiku a zároveň být hlasem lidu. Myslím si, že úkol, který spočívá v kontrole politiky, v této oblasti, myslím, nejsme dostatečně činní, jsme příliš slabí. Chápu, že Nemůžeme z našich míst dostatečně kontrolovat politiku, ono to již samo o sobě není příliš jednoduché, ale pak jsou zde ještě ty poznámky účetního dvora a když se podíváme například na absolutorium, které udělujeme Evropského rozvojového Evropskému rozvojovému fondu, tak tady například v roce 2011 vidíme míru chybovnosti která je vyšší než v roce 2010, tehdy to byly 3,4%, 2011 je to 5,1%, takže se jedná o relativně velký nárůst a otázka je, eh, co je příčinou tohoto nárůstu. Jak vypadá kontrolní systém komise v rámci provádění Evropského rozvojového fondu? Účetní dvůr říká, že je efektivní pouze částečně. Pro mě tedy částečně efektivní znamená, že to není efektivní, že zde existují nedostatky v efektivitě kontrolního systému. To jistě souvisí s tím, že delegace v konkrétních zemích mají k dispozici příliš málo pracovníků a to se z krátkodobého hlediska jistě nezlepší. Evropská komise ve svých odpovědích na text účetního dvora říká, že Jde o to, že ten menší počet pracovníků má být lépe vyškolen, mají mít lepší odborné znalosti i z hlediska kontrolního systému a jeho možného vylepšování, ale podle mě, aspoň já se obávám, že to není příliš lehká úloha. A proto jsem zvědav, zda komise k tomuto konstatování ještě něco doplní, tedy k této ideje, že je možné mít méně pracovníků, kteří budou lépe vyškoleni a budou mít tímto způsobem lepší odborné znalosti. To je tedy téma, které mě velice zajímá, jestli to bude souviset i s naším vyjednáváním o víceletém rozpočtovém rámci. Největší míra chybovosti se zjišťuje v rámci namátkových testů a to je v rámci plateb plateb, obzvláště plateb, které se vyplácejí mezinárodním organizacím. Eh, ptám se tedy komise. Tyto chyby je jejich příčinou nějaký lehce odstraditelný problém. Zdá se, že v rámci mezinárodních organizací je až 50 plateb chybných. A já se tedy ptám komise, jakou efektivitu tady můžeme očekávat. Jde skutečně o to, že je možné zajistit eh, pomocí méně pracovníků eh, lepší a efektivnější fungování? A dále provádění programů, speciálně těch, kteří se týkají vybudování infrastruktury. Toto provádění vlastně by 2011 nesplnilo cíl, bylo to o 16 méně, než jak stanovoval cíl na rok 2011. Co dělá eh, Evropská komise proto, aby změnila tento stav? Tolik tedy k tématu absolutorium. Eh, mám, paní předsedkyně, i hned pohračovat s tématem eh, absolutorium Evropské komisy? Ano? Dobrá. Eh, takže v případě Evropské komise to vypadá lépe. Jedná se o externí pomoc z evropského rozpočtu, na rozdíl od rozpočtu pro Evropský rozvojový fond. Eh, zde máme míru chybovosti u materiálních chyb, která je pod Prahem významnosti. To je velmi dobrá situace. Tuto situaci máme již dva roky. Zdá se, že tedy dohled a kontrola ze strany komise zde je efektivní. Je jistě mm, možné ještě něco zlepšit, ale mm, na druhou stranu je třeba si uvědomit, že není možné, aby se zlepšila efektivita, když si eh, SVČ bude i neustále půjčovat zaměstnance z DG Nevko. Eh, samozřejmě je třeba, aby zde existovala flexibilita, aby byla možnost si zapůjčovat eh, personál, ale tam šlo o 53 osob a to si myslím je příliš velké číslo. Asi by bylo lepší, kdyby SVČ respektovalo dohody s eh, generálním ředitelstvím DEVKO. Protože řízení pomocných programů, proto to je potřeba personál a pracovníci již tak nestačí. A na závěr, a je to v mé zprávě, měřitelné ukazatele. Je třeba, abychom měli k dispozici měřitelné ukazatele pro očekávané výsledky programů. Tyto ukazatele bychom měli zavést rychle. To by bylo jistě něco, co by ulehčilo pracovníkům v jejich práci, kdyby oni věděli, co vlastně hledají, tak by se jim samozřejmě hledalo lépe. To bylo z mé strany vše. Děkuji. A já vám děkuji a dávám slovo komisi DG Devko, pan Šomel. Oui, merci beaucoup, madame. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. My jsme velmi rádi, že vám můžeme eh, říci, jak to u nás probíhá, jak to probíhalo v roce 2011 a jak to vypadá v roce 2012. Já budu reagovat na otázky zpravodaje jednu po druhém, což bude asi nejjednodušší pro naši rozpravu. Začneme EDF eh, omyl, nebo chybovost 5,1 Můžeme se na to dívat tak, že došlo k určitému nárůstu za poslední tři roky, anebo to můžeme považovat za určitou stabilizaci za posledních deset let. Od roku 2007 tedy ehm, dvůr, který uvádí tato čísla, ehm, hovoří o tom, že chybovost je mezi dvěma až pěti procenty. Eh, jednou to bylo dokonce méně a eh, tam to posledním roce je to dokonce trošičku více, to znamená, že o jednu desetinu to překročuje 5%. My nicméně se na toto číslo díváme s veškerou vážností, eh, protože to může vyvolat určité problémy. A já vám hned řeknu, jak jsme okamžitě reagovali, když jsme zjistili tuto chybovost. Za prvé, konstatovali jsme, že tato chybovost e, vyplývá především ze dvou delegací. Prostě tak je to náhodou, jak e, řekl pan Bilsten z účetního dvora. Prostě je to taková náhoda těch odebíraných vzorků. My jsme okamžitě poslali misi, abychom e, provedli kontrolu u těch dvou delegací. A Eh, akční plán eh, přinášející změny byl okamžitě navržen v komisi, tedy v sídle komise. A doufáme, že eh, výsledky se dostaví již během tohoto roku 2013. Od té doby, a teď už odpovídám na další otázku, jsme provedli takový redeployment, tedy jinými slovy. Sledovali jsme, eh, jak se věci projevují v různých eh, delegacích, jak to mm, vypadá. Zjistili jsme, že zejména v Africe je nedostatek kvalifikovaných eh, pracovníků a dále eh, v Asii a v Latinské Americe, kde je mnoho těch nově rostoucích zemí, které mají teď jiné problémy. A my potřebujeme tyto lidi spíš přesunout z těchto dvou regionů do Afriky a jejího nejbližšího okolí. Další eh, věc v v současné době také sledujeme všechny mm, pravomoce, kompetence v rámci delegací, abychom zjistili, kde se projevují nedostatky nebo kde chybí kapacity příslušných pracovníků eh, z hlediska budoucích programů. A tím pádem bychom mohli pracovníky trošku přerozmístit, aby byli tam, kde jich je zapotřebí. Eh, snažíme se tedy eh, příslušné know-how vždy do jisté míry koncentrovat a vyřešit problémy, které vznikly. Další bod. Generální ředitel DEFCO rozhodl, že eh, ředitelství Afriku rozdělí na dvě části. Afrika 1, což bude východ a jih Afriky, a Afrika 2, kde bude střed a západ samozřejmě subsaharské Afriky. Doufáme, že tím pádem bude možné, aby ředitelé obou těchto ředitelství lépe eh, do podrobností věděli, co se děje v jednotlivých delegacích a lépe věci měli pod kontrolou. A konečně Od roku 2011 bylo rozhodnuto, že budeme od vedoucích delegací požadovat aby eh, podepsali takzvaný Statement of Assurance, aby lépe mm, ve svých delegacích prováděli i kontrolní činnosti. Eh, tato, tento to prohlášení, tento Statement of Assurance, umožní eh, mnohem solidnější vazbu pak na celé DEVKO. Tento systém je relativně nový, zavedený v roce 2011, takže má ještě takové dětské nemoci, jsou tam také problémy ukazatelů, ale k otázce ukazatelů se ještě vrátím, protože možná mě není úplně přesně jasné, které ukazatele jste měl vy, pane zpravodaje, na mysli, ale my tady máme konkrétně ukazatele, které zřejmě budeme muset trošku, eh, trošku mm, uspůsobit a konečně poslední bod. Komise zkoumá doporučení z uh, účetního dvora, aby uh, prováděla mise přímo v daných zemích uh, u jednotlivých projektů. A to mise, které budou zahrnovat také pracovníky ze skupiny Audit, kontrola, finance takto zkoumáme otázku mm, účinnosti a bychom prostě měli jistotu, že se dostaneme k něčemu, co nebude účinné. Takže tolik tedy eh, reaguji na to číslo 5,1 chybovosti v EDF. A dále eh, máme tady dva hlavní problémy. Prvním je eh, interpretace eh, o platbách, která je odlišná u komise a odlišná u nevládních organizací. Eh, tento problém řešíme, platby budou nebo výdaje budou zaplaceny, až bude věc realizována a nikoli předem. To je věc, který jsme teď v roce 2012 eh, vyřešili a doufám, že kvantitativní chyby se odstraní. A těch 18 chyb, které odhalil účetní dvůr, tak musím říct, že 12 se týká mise v Somálsku. Jedné jediné mise. Tyto mm, chyby ovšem komise popírá. E, dvůr nám říká, že je tady nebezpečí dvojí platby e, vojákům. My jsme kontaktovali další organizace, především OSN a také africkou unii. A USA. D. A my jsme zjistili, že ani OSN, ani USED ne, neplatí vojáky, čili hrozba dvojí platby tady opravdu je minimální. E, ještě můžeme ověřit z dalších hledisek, že by další organizace e, mohly eventuálně platit e, Eh, vojáky, ale myslíme si, že to tak není. Čili tady eh, tato výčitka ze strany dvora, to si myslíme, že se opravdu zabývá něčím, co neexistuje. Další chyba, o které hovoří eh, dvůr, že komise není možná, nemůže ověřit, jestli vojáci opravdu dostali plat nebo žolt. A Africká unie sama nemůže platit vojáky jsou zprávy z Africké unie, které ukazují, že žádné riziko není. V roce 2012 jsme následkem eh, reakce účetního dvora žádali ještě eh, podrobnější, přesnější zprávu, abychom měli jistotu, že žolt opravdu vojákům placen je. Nedostali jsme žádnou reklamaci eh, od armády, která mm, pracuje v této misi. Takže my z komise popíráme tuto chybu, eh, o které hovoří účetní dvůr. Samozřejmě, že určité riziko chyby samozřejmě tady existuje, protože komise sama ze své ruky nedává peníze vojákům. Ale když eh, těchto, těchto 12 chyb, to je dvakrát 6, tedy 12 chyb, o kterých eh, hovoří účetní dvůr u Somálska, plus k tomu přičteme tři chyby, které už byly odstraněny, tak já myslím, že opravdu se nám to eh, redukuje z 18 už jen na tři chyby, které teď řešíme. Jsou to chyby ad hoc eh, týkající se předávání informací. Já tedy doufám, že prostě eh, toto všecko opravdu se jasně vyjasní eh, a že tady s tou misí problém nebude. Pokud jde o otázku pracovníků, personálních otázek. My, jak jsem už říkal, pracovníky budeme orientovat do těch delegací, které je nejvíce potřebují. To znamená, že budeme mít méně pracovníků jinde a budeme jich mít více tam, kde je to zapotřebí. A budeme také dbát na to, aby to know-how bylo tam, kde jeho zapotřebí. Cílem je, že v roce 2014, alespoň doufáme, že v roce 2014, až dojde eh, k novému programování, že už budeme mít eh, adekvátní pracovníky tam, kde je to nutné. Budeme i nadále školit pracovníky. Myslíme, že došlo už k velkému množství eh, školení, ale zejména u smluvních eh, pracovníků dochází k velkému fluktuaci, k velké rotaci. A možná budeme muset ještě dále posílit eh, vzdělávání, zejména u výběrových řízení, tam se nám zdá, že může být určitý malý problém. A konečně poslední věc u EFD se týká infrastruktur, kde dochází ke spoždění. Obecně vzato eh, můžeme konstatovat, že eh, jsou to především velké infrastruktury, jako jsou silnice, vodohospodářské infrastruktury, ozdravné, eh, sanační projekty a podobně. Takže tady Eh, máme ještě ten pro, určitý problém se zárukami na zajištění těchto prací. Takže eh, ti, kdo vyhrají mm, výběrové řízení, často neposkytnou tu zároku. Čili budeme muset posílit trošku práci u výběrových řízení, abychom zabránili takovým spožděním. A teď eh, se dostávám k rozpočtu. Tam je mnohem méně problémů ve zprávě účetního dvora. Hovořil jste o dvou problémech. Za prvé, eh, pracovníci DG DEFCO, eh, přebraní EAS. Od té doby eh, se některé věci vyjasnily mezi oběma institucemi. Jen bych chtěl připomenout, že v roce 2010 došlo k rozhodnutí komise o delegacích, eh, kdy se vychází z toho, že tam budou hlavně smluvní pracovníci a stále eh, dochází k jednání mezi komisí a EAS na prostřednictvím různých nástrojů. Koncem roku 2011, a to nás zajímá nejvíc, generální tajemnice Katrin Daje a pan Dosivans EAS podepsali společnou notu, kde dávají jasné instrukce vedoucím delegací o tom, jak použít pracovníky delegací, aby se zabránilo tomu, že EAS má příliš, nebo používá příliš mnoho lidí z DEVKA, nebo že naopak DEVKO používá příliš málo lidí z EAS. A my tedy e, využíváme zprávy z roku 2012, které nám neustále přicházejí. A ještě doplním tento celkový rámec. Společné rozhodnutí mezi komisí a EAS z března 2012 se týká mechanismů spolupráce u delegací EU tady se věci dostaly nebo posunuly dopředu, vyvodit z toho určité poučení letos je možné, ale počkejme raději na závěr zpráv z delegací já myslím, že se to objeví ve zprávě o činnosti v roce 2012. A konečně měřitelné ukazatele. Tak já nevím, jestli to jsou ty klíčové ukazatele. Ano, zpravodaj kývá hlavou, že ano, takže jsou to tyto ukazatele. Od tohoto prvního roku zkušeností bychom se měli znovu podívat na některé ty ukazatele. Některé je třeba blíže upřesnit, další blíže nebo důkladněji využívat. A ještě další eh, upravit. To plánujeme na rok 2013 a doufáme, že zprávy za rok 2013 budou v tomto směru eh, jasnější. Děkuji, paní předsedkyně, doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky zpravodaje. Děkuji. A nyní dávám slovo členům výboru. Pan Berman. Um, merci, madame la présidente. Je... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem samozřejmě velice rád, že dochází k určité stabilitě eh, u té chybovosti, procenta chybovosti. Ale mm, ovšem stabilizovalo se to na té horní hranici v tom posledním roce, i když můžeme říct, že Eh, můžeme být spokojeni, ale bylo by lepší, kdyby to procento klesalo. Jinak mohu říct, že jsem velmi spokojen s vašimi odpověďmi. Za nějakou dobu bychom vás možná navštívili, abychom si společně, jenom tak v malém kruhu, eh, podiskutovali o tom, jakého pokroku bylo dosaženo u těch ukazatelů. Plus ještě o jedné věci, o které já jsem tady nehovořil, která je hodně odborná, eh, technická, tak to možná bych probral jenom s vámi eh, bilaterálně. V této práci se hodně opíráme o analýzu otázek, eh, který tady zaznamenává velmi pečlivě naše spolupracovnice Eh, za mm, předsednickým stolem, takže v, po, v další fázi bychom se na to mohli ještě mm, podívat blíže. Děkuji. Když dovolíte, tak se ujmu slova i já a pak ještě dám slovo dalším. Já jsem zaznamenala eh, v zprávě komise, že nejste schopni zajistit, aby eh, vojáci misom byli opravdu Eh, přímo placeni, že to prochází Africkou unii. Ověřili jste, že to všechno funguje? Poslali jste někoho do terénu eh, v den výplaty ověřit, že to tam opravdu všechno funguje? Dotazovali jste se? Protože já si dovedu představit, že tady je možný zdroj korupce ty platby jsou dost vysoké, ty platy jsou oproti jiným v daném regionu vysoké, takže mohu, může být takové potěšení, že by si někdo něco trošičku odebral z těch platů. Tak mě by zajímalo, co jste udělali, abyste zajistili, že opravdu ty platy se dostanou až ke konečnému příjemci. A nyní ještě pan Cortes Rastra. Sí, presidenta, yo quería hacer una... Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já mám jednu otázku na komisi. Eh, představitel komise nám řekl, že eh, bude docházet k pohybům pracovníků z jedné delegace do jiné, eh, v závislosti na tom, kde jsou nejvíce zapotřebí. Přesně cituji ze zprávy komise. A já bych chtěl vědět, kde to je, že je to nejvíce zapotřebí. Máte na mysli z humanitárního hlediska, nebo máte na mysli, pokud je o počet projektů, nebo z jiného hlediska? Já si myslím, že je třeba tady postupovat velice opatrně, eh, protože je tady nebezpečí, že takové posuny pracovníků eh, by mohly znamenat, že eh, v jedné zemi Eh, budou pracovníci odveleni jinam, ačkoliv je to třeba země, se, který, se kterou máme mnoho dalších projektů a v budoucnu by se to mohlo projevit jako nedostatek těchto pracovníků. Takže může nám komise říci, kde to je, kde je to nejvíce zapotřebí a může nám potvrdit, že opravdu se bude postupovat opatrně, aby nás to eh, nemohlo vést eh, k nějakým dalším problémům, že které by byly pak větší než těch 5,1% chybovosti, jak to máme nyní. Takže já dávám slovo komisi. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já vám děkuji. To jsou tři otázky. Chci říci, že není vůbec problém, eh, abychom se sešli se zástupci vašeho výboru a diskovali o ukazatelích, ale navrhuji, aby to bylo až v druhé polovině tohoto roku, abychom mohli navrhnout určitá zlepšení a diskutovat o tom, takže možná až po prázdninách, letních prázdninách. Dále, eh, pokud je o sol, vojáky, ano, my jsme provedli audit a žádali jsme, aby ještě hlubší audity byly provedeny ze strany Africké unie, takže já si naprosto uvědomuji důležitost otázky a eh, opravdu musíme mít eh, jistotu ale museli jsme počkat, až to chviličku bude fungovat, aby se to zaběhlo než se takový audit udělá. A pokud je o ty přesuny pracovníků, já chci jenom upozornit, že jde o přesuny pracovníků pouze závislých na DEVKO, to znamená pouze těch, kteří se zabývají rozvojem, eh, ne jinými oblastmi tak eh, je možné, že máme třeba v Ázii některé nově se rozvíjející země, třeba Indie, obrovská spolupráce eh, tam už asi z hlediska rozvoje nebude probíhat. Takže pracovníků zabývajících se rozvojem, těch bude méně v Indii. To tež platí pro Čínu. Doposud tam bylo hodně lidí. A těto lidé, kteří budou staženi z těchto dvou delegací, budou naopak rozmístěni v jiných delegacích, kde je to mnohem víc zapotřebí. Většinou je to subsaharská Afrika a dále také v oblasti sousedství, eh, kde také dochází k velké programaci. Takže přemístění pracovníků se týká programování, eh, které spadá pod DEVKO. Děkuji. Ah non, non, non, j'ai déjà dit ce que je voulais dire. Je vous rends la... Ne, já už jsem všechno řekl, co jsem potřeboval, takže já už dále hovořit nemusím, paní předsedkyně, říká zpravodaj. Já chci upozornit, že do 24. ledna 17 hodin můžete předkládat pozměňovací návrhy a 19. E, února se bude hlasovat. Nous allons maintenant aborder le point 10 notre ordre du jour. A teď se dostáváme k bodu 10. To je nařízení e, zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci. DG ECO nám nyní předloží eh, zkušenosti, které vznikly z pilotních eh, projektech eh, humanitárních dobrovolníků. Proběhlo to s několika partnery v humanitární pomoci a umožnilo to, aby komice vyvolila, vyvodila poučení pro návrh právního předpisu o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci tak jak jsme to dostali v září minulého roku. Markus Henk z DG Eco nám předloží hlavní body poučení z těchto zkušeností. Prosím. Thank you, chair, and... Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také za pozvání na dnešní zasedání. Přeji všem dobré odpoledne. Už jsem byl představen, jmenuji se Markus Henk a jsem kontaktním pracovníkem pro dobrovolníky pro pomoc EU na DG Eco. A rád vás seznámím s poučením, které jsme si odnesli z této činnosti, z této práce v pilotní fázi. Víte, že můžeme mít vždy tři roky přípravných prací, než do toho musí vstoupit právní základ. Věnujeme se tomu od roku 2011 a já bych ta poučení rád vždy navázal na to, jak jsme je potom zapracovali do nařízení. Takže ještě uvidíme v prezentaci spoustu odkazů na články, úvodní ustanovení a tak dále. A to vždy odkazuje na to, jak jsme ta poučení přímo převedli do textu tohoto nařízení. Tady máte přehled těch tří let pilotních projektů, které zatím probíhaly rysy, na které jsme se zaměřili. Já nebudu zacházet všude do podrobností, ale možná vás bude zajímat, že v roce 2011 jsme se zaměřili především na mladé dobrovolníky, to znamená ty méně zkušené členy ze skupiny zájemců a zaměřili jsme se na eh, projekty, jejichž cílem bylo omezení rizika katastrof na prevenci a na obnovu po krizi. To, byl tedy, to bylo to hlavní zaměření v roce 2011. V roce 2012 jsme eh, rozsah činnosti v jednotlivých projektech rozšířili na civilní ochranu a budování kapacity a také na odolnost. To byly dva hlavní rysy roku 2012 spolu s určitými novými věcmi, které jsme tam zahrnuli, jako byli dobrovolníci z třetích zemí, kteří se mohou účastnit, onlineové dobrovolnictví, a také jsme vůbec poprvé měli skupiny dobrovolníků. Nebyli to jenom jednotlivci. A dnes nebo zítra, v závislosti na tom, jak rychle se to všechno zpracuje. Administrativně se chystáme zveřejnit výzvu předkládání návrhů na rok 2013 a tady se zaměřujeme na odborníky, na odborníky z řad dobrovolníků, to znamená nejenom na ty mladé dobrovolníky, které jsme si prověřili především v roce 2011 a 2012, ale také na dobrovolníky s určitými technickými odbornými znalostmi, které budeme potřebovat. A druhou oblastí, na kterou se pilotní projekty zaměří v roce 2013, bude budování kapacity. Ještě uvidíte, že jedna z věcí, které vypnuly z jednotlivých diskuzí s humanitárními organizacemi, je to, že budování kapacity k tomu programu musí patřit, aby to bylo udržitelné. Všechny tyto projekty zatím byly financovány dohromady. Tady máte takový přehled, tady máme asi přes 200 dobrovolníků, 17 místních dobrovolníků, jak už jsem říkal. Začali jsme také pracovat s dobrovolníky z třetích zemí. Zapojeno je více než 30 zemí. V konzorciu máme přes 40 organizací, které jsou partnery anebo jsou přidružení a reprezentují 19 členských států. Tady, abyste si udělali představu o tom, do jakých zemí vysíláme dobrovolníky, to bylo v létě loňského roku, teď máme samozřejmě tu další vlnu dobrovolníků, musíme to aktualizovat, ale tady si aspoň uděláte představu o tom, o které země se jedná, nebo kde teď dobrovolníci už jsou. Takže v podstatě pokrýváme jednotlivé kontinenty, z hlediska humanitární pomoci a očekává se, že počet zemí ještě poroste v roce 2013. Hodně nám v celé této fázi záleželo na kapitalizaci. Zorganizovali jsme několik schůzek s koordinátory pilotních projektů. Poslední byla minulý týden v pondělí. Zabývali jsme se konkrétními prvky z jejich projektů Mluvili jsme o tom, jaké poučení si z ní můžeme odnést, jak se také poučit navzájem. A samozřejmě potřebovali jsme také už v rané fázi vědět, co se osvědčilo a co ne. Navštívili jsme také většinu z těch pilotních projektů. Já jsem opravdu chtěl dobrovolníky vidět, než vědu do terénu chtěl jsem je vidět ještě v rámci školení a při, přípravy. A komisařka Georgieva se také setkala s dobrovolníky z jednoho pilotního projektu, když se vrátili, aby si vyslechla, jak to probíhalo a co si z toho nesli, z této zkušenosti. A samozřejmě všechny tyto organizace nám dál dávají vědět, co si myslí o těch programech, takže dostáváme další zpětnou vazbu a další poučení. A to všechno jsme zapracovali do toho, o čem se chystá mluvit. A jak už jsem říkal, vždycky se to budu snažit ta poučení přímo napojit na to, provázat s tím, jak jsme to promítli do toho nařízení. Vidím, že zelená není úplně nejlepší barva, budu na to myslet příště. Nicméně vlevo vidíte ta poučení a vpravo, co jsme s nimi udělali v nařízení. Takže pokaždé, když tam uvidíte číslo, to číslo odkazuje na článek v nařízení nebo úvodní ustanovení v nařízení. První jednoznačné poučení spočívá v tom, že je velká poptávka po mladých, dobro, mladých dobrovolníků, nebo mladí dobrovolníci chtějí pracovat v terénu a velice často slyšíme, že se zdá, že dobrovolníci pro pomoc EU jsou dobrým programem pro mladé, kteří se chtějí začít zabývat touto činností a zatím ještě nemají profesionální zkušenosti a znalosti z terénu, aby mohli pracovat v terénu a aby si je určitá organizace, humanitární organizace také vybrali, protože ty si často vybírají pouze ty, kdo mohou prokázat, že už v terénu byli. A tady program Dobrovolníci pro pomoc EU představuje dobrou přidanou hodnotu. A proto také vpravo vidíte, že jsme do nařízení nedávali minimální nebo maximální věk. Chceme, aby to bylo otevřené i vůči mladým dobrovolníkům, kteří chtějí do tohoto sektoru vstoupit. A vidíte také, že jsme, máme tam těch 7 let a 6400 vyslaných dobrovolníků, máme tam i místa, která budou hodná pro mladé dobrovolníky a 30 krátkodobých umístění. To bude zřejmě zajímavější pro ty odborníky, kteří už teď pracují a mají jenom určitý čas na to, aby mohli vyjet do zahraničí. Viděli jsme, že pro mladé dobrovolníky je to opravdu zajímavý projekt ale organizace z tohoto sektoru také důrazně uváděly, že samozřejmě potřebují zkušené dobrovolníky. Takže jsme nezavřeli dveře před zkušenějšími dobrovolníky, ale rozhodně předpokládáme, že budeme mít určitý podíl e, pro zkušené odborníky. A poslední věc, často se také říká, že bychom se neměli zaměřovat jenom na vysílání dobrovolníků do terénu, ale také na práci v zázemí. A když se podíváte na podporu v zázemí, tam je činnost, kterou mohou dobrovolníci provádět, aniž by museli někam vyjet. Mohou to třeba dělat online. A to už teď patří ke všem těm činnostem, které zahrnujeme do pilotních projektů. Když se podíváme na výběr a nábor, tady se objevila dosti překvapivá čísla. V pilotních projektech jsme měli až 100 žádostí na jedno místo. Zvlášť ve Španělsku ve španělských organizacích. V posledních týdnech získali neobyčejné počty lidí, museli se s ním vypořádat. Toho si také musíme být vědomi. Jak se vypořádat s takovými počty lidí, kteří chtějí v programu působit? A samozřejmě do nařízení jsme také dali to, že by to nemělo všechno procházet komisí, všechny ty životopisy. Komise by neměla prověřovat, kdo je vhodný uchazeč, ale Náborový proces by měl mít na starosti příslušné organizace a měli by si sami vybrat lidi s příslušnými profily, o které mají zájem. V naší zemí jsme se také rozhodli, že k rejstříku budeme přistupovat jinak než k ostatním, ke které máme teď. Když se třeba podíváte na rejstříky členských států, tam se mohou lidé registrovat sami, mohou tam dát svůj životopis a potom prostě čekají, jestli někdo někam vyšle. Vyvolává to velká očekávání a samozřejmě e, také velké frustrace. Rejstřík podle našeho nařízení bude takový, že pouze ti, koho si vybrala nějaká organizace a koho proškolila a vyhodnotila jako člověka připraveného k vyslání do terénu, pouze takový lidé budou v rejstříku. My víme, že ty organizace všechny důkladně prověřují, a znamená to, že pak člověk může mít téměř jistotu, že ho někam ta organizace vyšle. Také jsme chtěli zajistit rovnost z hlediska výběrových kritérií. Někteří dobrovolníci nebo ti, kteří nebyli vybráni jako dobrovolníci, nám říkali, že někdy není úplně transparentní, když necháme na vysílající organizaci, aby se sama vybrala dobrovolníky, jako je to v těch dobrovolnických programech. Musíme mít jistotu, že jejich způsob výběru odpovídá standardním požadavkům. To znamená, že ty organizace si nevezmou jenom svoje vlastní pracovníky nebo dobrovolníky, se kterými jsou už stejně v kontaktu, ale že skutečně ten program otevřou vůči všem v EU. A to bude určitě určitý prvek těch standardů, těch norm, které si stanovíme pro nábor. Také jsme viděli, zvlášť v roce 2011, velký počet odpadlíků, dobrovolníků, kteří program nedotáhli až do konce. Dá se to vidět jako negativní i pozitivní věc, protože tito lidé často dostali přímo rovnou eh, práci v terénu, takže jsme byli tak trošku obětí vlastního úspěchu, ale na druhou stranu musíme zajistit, že to, jak ten program implementujeme, bude znamenat dobré využití našich prostředků, abychom nefinancovali školení a odbornou průpravu, lidé pak nebyli na 12 měsíce a rovnou nedostali práci. Ty programy musí být postavené tak, aby investice do lidí zůstaly v programu. A samozřejmě, aby jim potom poskytovali další vyhlídky na další kariéru. Jedna z věcí, o které mluvili všichni zúčastnění, byla samozřejmě odborná průprava, školení. Zvážili jsme prostřednictvím pilotních projektů několik modulů nebo modelů školení. Jsme si velice dobře vědomi toho, že potřebujeme důkladnou přípravu, aby lidé mohli vědět do terénu, protože, jak víte, humanitární operace souvisejí s bezpečností, probíhají v zemích, kde si musíte být vědomi toho, kam jdete, kam jedete, musíte vědět, jak reagovat. Takže školení a ten článek o školení je v nařízení velmi důležitý. Ve většině pilotních projektů se využívá smíšený přístup, to znamená onlineová e, výuka, to může člověk dělat sám, a výuka přímo na místě, kde se dobrovolníci sejdou. To bychom také chtěli v tom školicím programu, který předpokládá nařízení. A promítá se to také do toho, že předpokládáme dost vysokou částku na školení, 6800 eur na proškoleného dobrovolníka je dost vysoká částka, kterou budeme investovat do školení. Tento sektor a humanitární organizace hodně chtěli, aby tam byla také možnost, aby sami hodnotili dobrovolníky, které vysílají. A proto jsme do nařízení zahrnuli i jakýsi systém učňovství, Vychází to z toho, že jsme od těch organizací slyšeli, že pokud chtějí mít jistotu, že pokud nějakého zvlášť mladého dobrovolníka vyšlou a bude to úspěšné, chtějí mít možnost prověřit je nejdřív tady v Evropě, než je pošlou někam dál. A proto předpokládáme 3200 učňovských míst. Často to samozřejmě budou ti sami lidé, kteří pak pojedou do terénu, ale nejprve mohou třeba dva měsíce strávit v centrále nějaké evropské organizace než vědou ven. Dobrovolníci samotní měli velký zájem o akreditaci, aby samozřejmě mohli do životopisu uvést, že mají za sebou zkušenost z programu Dobrovolníci pro pomoc EU. To máme také v úvodním ustanovení a samozřejmě to bude také součástí standardů, které vysílající organizace budou muset zajistit, aby dobrovolníci dostali certifikaci aby také mohli uvádět oficiálně, jaké zkušenosti získali. Teď se dostávám k jedné věci, která je teď uvedená červeně. Určitě už jste o tom slyšeli, když jste mluvili o humanitárních organizacích. Nicméně, jedna věc, kde se ne nezbytně shodneme s našimi partnerskými organizacemi, je to, že vysílající organizace chtějí organizovat školení sami. Nechtějí, aby to dělala organizace, kterou si zvolí komise, která poskytuje školení na určité téma. Proč k tomu přistupujeme takto? My jsme rozhodně viděli, že chceme zajistit, že každý dobrovolník, který projde programem Dobrovolníci pro pomoc EU, projde i stejným školením, a bude mít stejné schopnosti a dovednosti na stejné úrovni. Když se podíváte na různé organizace, některé z nich mají velice dobré školní, třeba Červený kříž a podobně. V některých případech to není tak dobré. Aby to proto bylo stejné pro všechny dobrovolníky z EU, musíme zajistit, že všichni budou postupovat podle stejného učebního plánu. A další velice důležitá věc je samozřejmě podle nás v komisi také to, že určitá hodnota spočívá v tom, že budou mít společné evropské školení, takže dobrovolníci z různých programů se mohou sejít, protože jinak budeme mít projekty Červeného kříže, projekty ECO, projekty Save the Children a dobro, příslušní dobrovolníci prostě budou jezdit na příslušné projekty. Nicméně to školení je období, kdy můžete schromáždit dobrovolníky z různých projektů, oni mají pocit, že jsou součástí společného programu a vytváříme eh, takzvaného týmového ducha. Takže není automatické, že ta organizace, která vysílá dobrovolníka, bude organizovat i školení, ale samozřejmě bude mít výběrová řízení a nic nebrání Červenému kříži nebo ostatním organizacím v tom, aby se neucházeli o ta školení. Nic jim v tom nebrání. A také jsme předpokládali v článku 12 přípravu před vysláním do terénu, což umožňuje každé organizaci aby navíc k tomuto školení zajistila průpravu, kterou považuje za vhodnou pro své dobrovolníky. Pokud jde o vysílání dobrovolníků, vysílající organizace, hostitelská organizace i dobrovolníci všichni zdůrazňovali, že potřebujeme řadu nebo soubor standardů, aby se zajistilo, že dobrovolníci budou mít stejnou zkušenost, vysílající organizace bude vědět, koho vysílá a hostitelská organizace bude přistupovat našim dobrovolníkům tak, jak si to přejeme. Všechno to souvisí i s bezpečností, s náležitou péčí, s pojištěním, s koučováním, mentorováním, s odpočinkem, s výplatou peněžních dávek a tak dále. To všechno bude patřit k těm standardům, na kterých budeme pracovat. Takže i když to tam není teď v nařízení uvedeno výslovně, protože se jedná o velké podrobnosti. Bude to patřit do standardů, které jsou vedeny v článku 9 a bude to také ve smlouvě o vyslání každého dobrovolníka, kterou dobrovolník podepíše s vysílající organizací. A jedna věc vpravo, kterou také vidíte červeně, je chybějící právní status pro mezinárodní dobrovolníky. To jsme slyšeli v každém projektu. Jednotlivé členské státy zatím bohužel mají velice odlišná pravidla pro mezinárodní dobrovolníky. Některé členské státy nemají žádná pravidla. Takže tito dobrovolníci v podstatě nemají žádný právní statut v době, kdy v programu dobrovolníci pro pomoc EU působí jako dobrovolníci. Samozřejmě to se nám tomto nařízení nepodařilo dořešit, protože to nespadá do našich pravomocí, ale členský a Evropský parlament by možná mohl vyzvat členské státy, aby to dali dohromady, aby se pokusili najít nějaký společný právní statut pro mezinárodní dobrovolníky, kteří se účastní takových programů. To by tento sektor jistě ocenil, protože to slyšíme stále dokola. Souvisí to třeba s výplatou peněžních dávek. Všechny organizace musí nějakým způsobem vymyslet, jak ty peníze vyplácet, aby dobrovolníci nemuseli platit daně a podobně. Takže velice často jde o podrobnosti, ale pro dobrovolníky je důležité, aby měli uznávaný statut. A toto bohužel je nad rámec tohoto nařízení, ale je třeba mít to na paměti v souvislosti s implementací. Jeden, jeden zajímavý prvek, který vypnul ze všech projektů, je otázka slepice a vejce. Co bylo první? Dobrovolníci, které je třeba nejprve vybrat, aby hostitelské organizace mohly nabídnout místa, která jsou pro ně vhodná, anebo jestli bychom nejprve měli mít to místo a vysílající organizace by měla vědět, na jaké místo vlastně hledá dobrovolníky, protože dobrovolníci často nechtějí žádat jen tak, chtějí vědět, o co konkrétně žádají. Ale hostitelské organizace nemusí vždy chtít přesně stanovit místo, aniž by věděli, kdo vlastně tím dobrovolníkem bude. Na to jsme reagovali v nařízení tím, že jsme uvedli, že nejprve musí dojít k posouzení potřeb. To znamená, že ta hostitelská organizace nejprve musí vědět, jaké potřeby to společenství má, jaké jsou potřeby hostitelské organizace. A teprve potom zpracuje ta volná místa. To je stejně princip v oblasti humanitární uh, pomoci, který platí. Než je poskytnutá pomoc, je nutné stanovit si, jaké jsou potřeby. Jedna věc, kterou tady chci zdůraznit, a to jste viděli v pilotních projektech, je to, že jsme se zatím ještě nezvolili žádný projekt v kapitole reakce na katastrofy. Všechny projekty, které jsme zatím měli, se týkaly omezování rizika katastrof, prevence, obnovy po katastrofách, civilní ochrany, budování kapacity. Ale neměli jsme žádnou reakci na katastrofy jako takovou. A to je v podstatě normální, protože zatím jsme se zaměřovali na mladé a neskušené dobrovolníky. Teď v roce 2013 budeme mít projekty, které budou učené odborníkům, pracovníkům s technickými odbornými znalostmi a v této konkrétní oblasti už asi tady budeme mít projekt. My jsme to v nařízení nevyloučili, nařízení nám umožňuje zahrnout sem i reakci na katastrofy, i když řada organizací samozřejmě říká, že posílá jenom lidi, kteří s nějakým způsobem opravdu pomohou. Já vidím, že čas běží takže zřejmě nebudu zacházet do všech podrobností. Možná jedna věc, proč je to zmíněno v nařízení, vysílání dobrovolníků do kanceláří ECHO. My jsme tam tu možnost dali, nikdo to nevyužil, protože samozřejmě není možné, aby nevládní organizace vysílali dobrovolníky EU do kanceláří ECHO. Tam vzniká střed zájmu a působí to komplikace i s financováním protože nevládní organizace mohou, musí poskytovat spolufinancování a pokud mají spolufinancovat dobrovolníka, který jede do kanceláře ECHO, vzniká to z toho podivná situace. Takže nařízení máme to, že můžeme vysílat pracovníky do kanceláří komise, takže i kdyby malý počet dobrovolníků byl vyslán do kanceláří ECHO, znamenalo by to, že, že je přímo vysílá ECHO a ne ta nevládní organizace aby z toho nebyla podivná situace. A všechny organizace žádali o budování kapacity, to už bylo řečeno, takže uvidíte, že článek 15 poskytuje celou řadu možností pro budování kapacity, abychom neinvestovali jenom do evropských dobrovolníků, ale i do místního budování kapacity. A na závěr bych řekl několik slov k evropské přidané hodnotě, o kterou samozřejmě prostřednictvím tohoto programu usilujeme. Jedna věc rozhodně je to, že jsme v pilotních projektech viděli, a vy jste tady viděli ty počty organizací, bylo jich přes 40. To jsou partnerské vztahy, které vznikají prostřednictvím pilotních projektů pro pomoc EU. Vztahy, které jsme zatím dřív neměli, třeba Save the Children měla projekt se sítí humanitární organizací z vysokých škol a s francouzským humanitárním programem. Tyto organizace nám řekly, že si to žádá spoustu času a investic. Není to snadné, protože tato partnerství by normálně asi neexistovala. Na druhou stranu jsou to partnerství, která využívají osvědčené postupy v celém sektoru, protože všechny tyto organizace mají své osvědčené postupy ve své konkrétní oblasti a teprve přes tato partnerství můžeme dát všechny ty osvědčené postupy dohromady. Takže už to samo o sobě představuje přidanou hodnotu pilotní fáze a také doufáme, že to bude přidaná hodnota té, toho konečného programu. A proto máme také obecný princip, že je třeba vytvářet partnerství mezi organizacemi, které se chtějí programu zúčastnit. A úplně poslední věc k té evropské přidané hodnotě. Jde o toho týmového ducha, o síť, o budování identity. O dobrovolníků z pilotních projektů často slyším, že se ptají, co je to za projekt, kam vlastně patří, proč se nevidí z dobrovolníky z jiných programů. A samozřejmě v pilotní fázi to je trošku těžké, protože se všechny věci pořád ještě prověřují, ale v konečné verzi programu bychom rozhodně chtěli, aby to nebyl jenom program na vysílání dobrovolníků, těch už máme hodně. Ale musí to být evropský dobrovolnický program, kde se sejdou dobrovolníci z určitých částí programu, buď přes školení, nebo když jsou potom vysláni do terénu. A rozhodně budeme vytvářet sítě pro ty dobrovolníky, kteří se zúčastní. Takže v průběhu programu i po programu, až se dobrovolníci navzájem spojí, spojí se se současnými dobrovolníky, předají své znalosti a zkušenosti, abychom vytvořili skutečnou identitu dobrovolníků pro pomoc EU a to určitě bude představovat pro tyto dobrovolníky přidanou hodnotu. Takže obecné závěry. Samozřejmě ty pilotní projekty, poučení z pilotních projektů musíme vidět v tom kontextu, v jakém se projekty odehrávaly. Pilotní projekty trvají vždy krátkou dobu, organizace musí dát všechno dohromady a vytvořit projekt. Řada z nich uváděla, že to časové omezení bylo překážkou z hlediska kvality a proto chceme v rámci celého programu dlouhodobější partnerské vztahy, aby lidé pracovali společně dva, tři roky, aby to časové omezení nehrálo tak velkou roli. Zvolili jsme si aktivní přístup neboli nemáme všechny detaily třeba školicích programů nebo standardů nařízení, protože celou řadu věcí se ještě pořád musíme naučit z probíhající projektů. Bude to přes prováděcí akty, akty přenesené pravomoci a to nám umožní přenést poučení z pilotních projektů do těchto standardů a programů a umožní nám to také získat větší čas, protože samozřejmě to nařízení potřebujeme teď, ale standardy a školicí programy můžou přijít až později, jakmile bude nařízení přijato. A úplně na poslední stránce jsem vám chtěl ukázat tohle, protože jsme viděli nesprávná čísla občas v souvislosti s, těm, s tímto programem. Toto jsou na pravé straně čísla, která se týkají příjemců a jedno z nesprávných čísel bylo 10 tisíc vyslaných pracovníků. Ne, to nechceme. Máme 6400 míst, která budeme financovat a 3200 učňovských míst. To jsou ta dvě čísla, která dávají dohromady 9, těch 9600, co jste viděli v mm, nařízení. Takže to jenom, abyste viděli, že to celkové číslo chceme 6400, pokud chcete zajít do větších podrobností, vidíte, jaké jsou tam poměry spolufinancování a jaké náklady předpokládáme pro vysílání dobrovolníků. Pokud vím, tak tento materiál jste dostali. Tím bych to uzavřel. Ještě jednou vám děkuji za příležitost seznámit vás s těmito poučeními. Mám tady ještě dva kolegy, takže samozřejmě můžeme také odpovědět na otázky. Mnohokrát děkuji. A nyní paní Štiflerová. Oui, merci beaucoup. Ano, děkuji. Děkuji za toto vystoupení, velmi kompletní a velmi užitečné eh, pro vypracování mé zprávy. Ano, mám určité otázky, ale vy jste na ně vlastně už předem odpověděl. Já jsem se eh, setkala s 21 dobrovolníky pilotního eh, projektu Dobrovolníci pro pomoc z francouzského Červeného kříže. A velice zajímavě jsme diskutovali. Tito mladí získali zkušenosti i Ehm, kvalifikace velice užitečné, pomáhaly populacím, které to velmi potřebují. A mnozí mladí, kteří se účastnili pilotních projektů, ehm, mají většinou velmi všeobecné vzdělání a takové dobrovolnictví jim umožňuje vstoupit do humanitární ehm, oblasti a získat určité profesní zkušenosti můžeme si definovat určitý profil aby došlo ke skutečně přidané hodnotě. Jak bylo řečeno, je opravdu velice důležité vybrat i experty, kteří mají odborné znalosti a současně i ty méně kvalifikované, čili tady v této věci se naprosto shodneme. Jsem také ráda, že slyším, že byly vybrány různé profily lidí pro jiné pilotní projekty. A já myslím, že právě to vybírání dobrovolníků musí brát v úvahu skutečné problémy, které je třeba brát v úvahu v konkrétní lokalitě, kde se působí. Dobrovolníci tedy vybírání na základě svých schopností, kvalifikací a působí pak v místě, kam jsou vysláni, přináší určitou přidanou hodnotu hostitelským organizacím. Takže ten výběr, ten musí brát v úvahu eh, různorodost profilů, to znamená i eh, mladé eh, vysokoškoláky až po důchodce. A myslím, že také tady zaznělo to, že ty vysílající organizace si berou na starost odbornou přípravu tady bych měla ráda ještě určité upřesnění. Já jsem dostala řadu informací, to je pravda. A musím se asi ještě jednou vrátit k tomu, co tady bylo vyloženo v podrobném vystoupení. Takže to je otázka eh, vzdělávacích programů pro dobrovolníky, kteří mohou eh, v vysílajících organizacích absolvovat určitou stáž. Eh, poučení z pilotních projektů. Jak počítáte s dalším vzděláváním těchto dobrovolníků? ať už EU nebo nevládních organizací. Já říkám, musí se, musíme se opírat o již existující evropské normy. A říkáte také, že jde o partnerství se specializovanými agenturami, zřejmě na Bioforce. S nimi jsem se setkala před dvěma týdny. Oni už trošku tímto směrem pracovali a mají už docela dobré výsledky. Jsem také spokojena, když slyším, že úkoly dobrovolníků a pilotní projekty se soustředují především na přípravu na katastrofy, na snižování rizik a na eh, rekonstrukci po katastrofách. To se jistě také týká eh, posílení eh, těch jednotlivých aspektů a by bylo možné působit v té fázi, která vždycky vyvolává problémy. Důležité je, aby komise podpořila akce pro zhodnocení eh, všech zkušeností získaných v profesní i společenské oblasti. A na závěr bych řekla, že toto je krásná iniciativa, musíme ji hájit a propagovat. Přispívá především eh, k otázce evropského občanství. Vím, že v radě eh, probíhají dosti obtížné diskuse, zejména z hlediska rozpočtu s irským předsednictvím. O tom budeme diskutovat zítra. A ještě malou odbočku, pokud jde o společný právní e, status, bylo by opravdu žádoucí, abychom našli řešení tohoto problému, protože to e, by opravdu vyvolalo velké problémy, kdybychom řešení nenašli. Děkuji. Děkuji. A pan Newton Down. Merci, Madame la Présidente. Um, uh, thank you very much for the Děkuji, paní předsedkyně, mnohokrát děkuji za prezentaci, já se omlouvám. Já jsem přišel jako po začátku, takže pokud řeknu něco, co nebude vhodné, tak mi to odpuste. Já jsem se neuvědomil, že jsme posunuli tento bod na pořadu jednání výboru. Já jsem se účastnil přípravy zprávy o té přípravné fáze dobrovolníků a bylo velice zajímavé, co jednotliví dobrovolníci říkali. Já myslím, že tento projekt je výborný nápad a doufám, že ho spustíme a že bude úspěšný. Mám tři drobné otázky. Za prvé, pokud je o finanční úspory a o to, že členské státy bojují o navýšení rozpočtu nebo v souvislosti s MMF, je komise přesvědčená o tom, že nakonec na ten program opravdu budou peníze? Znamená to, že musíte zrušit nějaký jiný projekt? abyste získali prostředky pro tento program v rámci rozpočtu komise. A to, to myslím naprosto vážně, tuto otázku. A pak ještě dvě drobnosti, které vyplynuly z těch přípravných zasedání nebo z těch zpráv dobrovolníků. Za prvé, problém s jazyky. Oni si navzájem nevždy rozuměli nebo neměli společný jazyk. To je pochopitelné, v tomto výboru máme stejný problém, ale my máme to štěstí, že máme tlumočníky, kteří nám pomáhají. Uvažuje někdo o tom, co se dá udělat s těmi různými jazyky, s tím, že každý dobrovolník mluví jiným jazykem a jak by mohli spolupracovat? A poslední věc, pokud jde o ty peníze, které dostávají dobrovolníci, zřejmě se jim budou platit různé částky v závislosti na tom, do které země na světě pojedou. A to je podle mě taky složité. Zřejmě pracujete i na nějakém mechanismu pro tuto oblast. To je vše. <clears throat> Děkuji, paní předsedající Já chci poblahopřát k té pěkné prezentaci. A mám poznámku, byla to spíš otázka, ale po tom, co říkal kolega, je to spíš asi poznámka. Když mluvíme o mzdech, o platech, o penězích pro dobrovolníky, tak už to nejsou dobrovolníci. Kdybychom měli nabírat odborníky nebo lidi, kteří budou pracovat v terénu, podle mě už není správné mluvit o dobrovolnictví. Děkuji. Merci. Děkuji. A pan Corteslos? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych zaprvé chtěl poděkovat tady odpovědnému zástupci za velice zajímavé vystoupení. A myslím, že nejenom je to přidaná hodnota z evropské strany, ale opravdu bych rád použil jiné slovo než přidaná hodnota. Chtěl bych dokonce použít slovo společné evropské hodnoty. Myslím, že to opravdu přibližuje práci Evropské unie občanům a také e, vlastně, ať už se ti lidé podílejí nebo nepodílejí na daných projektech, opravdu jim to přibližuje. Ehm, ať už jsou to mladí nebo starší, je tady určitá možnost spolupracovat, začlenit se do velice důležitých hodnot. E, tou velice důležitou hodnotou v Míkočích je právě solidarita. Takže e, za to chci poděkovat. A mám dvě otázky. První otázka. Bylo by zajímavé, kdybychom viděli, jak se může rozvíjet v určité síti práce všech těch dobrovolníků. Jak to udělat? Jak můžeme my určitým způsobem využít těch znalostí a těch zkušeností, předat je v určité síti dalším dobrovolníkům. A jistě by to mohlo být užitečné pro veškerou tu spolupráci na evropské úrovni. A druhá otázka, to už taková drobná, menší otázka. Eh, já myslím, že eh, ve Střední Americe, eh, nemluvím o celé Americe či Latinské Americe, ale o Střední Americe, kde jsou velmi komplikované situace, jsou tam také velké chudoby, tak vidím, že tam v roce 2013 není vůbec žádný, pro, žádný projekt. A já bych byl rád, kdyby tomu tak do budoucna nebylo, protože to je region, který má celou řadu problémů a celou řadu otázek, které teď nemůžeme podrobně probírat, ale byl bych rád, kdyby eh, nějací dobrovolníci pracovali na projektech také v tomto regionu Střední Ameriky. Děkuji. Děkuji. Pan Neusser. Já, vielen... Děkuji a eh, Velmi děkuji ze své strany, ale myslím si, že do tohoto poděkování musíme nutně zapojit i paní komisařku Georgievu, která když se představovala jako komisařka zde na výboru, tak eh, prohlásila, že tato otázka je jedna z těch, které jí velmi leží na srdci, nyní se to rozbíhá, to je výborné. Prezentace byla velice zevrubná a dobrá. Myslím si, že evropská předaná hodnota která takto vzniká, se musí zohlednit také v když se vlastně vypracovává bilance efektivity této služby, jak to vypadá? Je tam možnost mít nějakou vyváženost mezi evropskou přidanou hodnotou a efektivitou u těch jednotlivých konkrétních projektů? A otázka, která se týká školení, vzdělávání. Zmiňoval jste vzdělávání online. Já si myslím, že takovéto elektronické vzdělávání může být pouze dodatečné, podpůrná forma běžné formy vzdělávání. Já jsem velice skeptický, pokud by to vzdělávání pouze probíhat formou online. A dále corporate identity, ta společná prezentace, to je podle mě velice důležité. Potřebujeme totiž i úspěšné signály jako Evropa směrem navenek. A nebylo by vhodné, aby e, vlastně ty jednotlivé mm, pomocné organizace byly představovány jako národní organizace. Potřebujeme to celé představit jako společnou evropskou iniciativu. Děkuji a dávám slovo opět Markusu Heldovi, aby mohl odpovědět. To answer the questions. Thank you. I will answer to some... Děkuji, na některé otázky odpovím a samozřejmě dám také příležitost kolegům, protože ti také sledovali naši diskuzi. Já začnu těmi otázkami, které se týkají e, školení, odborné přípravy. Bylo jich několik. A to je věc, kde e, já jsem zmiňoval, že nejsme stoprocentně zajedno s nevládními organizacemi. Máme určitý program vzdělávání, které, který komise dále rozvine. Ale když říkám, že komise to dále rozvine, tak samozřejmě budeme vycházet z toho, co už existuje. Nebudeme vymýšlet eh, něco nového, když takové školení už existuje navrhované vzdělávání, školení, eh, navrhované různými organizacemi, se mohou navzájem eh, doplňovat. Někteří mají silnou stránku v určité oblasti, jiní zase v jiné oblasti a ty osnovy, které nakonec takto získáme, by opravdu měly skýtat eh, přehled všeho, co je k dispozici. Takže nevládní organizace nemusí mít obavy, nebudeme vymýšlet něco úplně nového. A budeme postupovat v úzké spolupráci. Jakmile už ovšem ty osnovy budou k dispozici, pak eh, uděláme normální výběrové řízení, kdy jedna či několik organizací mohou na to reagovat a pak eh, provádět taková školení. A právě, že to nemusí být stále ty samé organizace. My jsme už viděli v pilotních projektech, že je pozitivní když máme dobrovolníky z různých projektů a když ti se sejdou a jsou společně školeni a pak jsou vysláni svou organizací. Čili není to tady úplně nějak automatické, ale jak už jsem jednou řekl, tento program se bude opírat o všechno, co už existuje a možná bude ještě trošku kompletnější než eh, konkrétní programy jednotlivých nevládních organizací. Nebude to pouze program online. Ta školení online, to byla jedna část. Eh, je to prostě takový mix mezi vzděláváním in situ a vzděláváním přípravou či eh, monitorováním online. Nikdy to nebude čistě a výlučně online. Na tom jsme se shodli. Otázka jazyků. Ano, opravdu to je věc, která se objevila. A my se teď snažíme najít několik řešení. Já vám teď nedokážu rovnou odpovědět. Jednou z možností by samozřejmě bylo to, že ve školicím programu a v tom, jak provádíme školení, bychom měli různé jazykové verze, aby bylo možné nabídnout školení v angličtině, francouzštině nebo španělštině. To je samozřejmě jedna z možností. Ale jak už jsem říkal, nemáme zatím jednu odpověď. A na druhou stranu určité mezikulturní zkušenosti, ke kterým dochází, nebo docházelo v pilotní fázi, docházelo právě proto, že lidé nemluvili stejným jazykem. Takže schromáždit lidi, aby našli společný jazyk, aby zašli dál za hranice své jazykové skupiny, to může mít také přidanou hodnotu v programu. Ale jak říkám, učíme se a uvidíme, co bude nejlepší řešení. Otázka dobrovolnictví, to je samozřejmě velmi důležitá věc. Samozřejmě, my nebudeme platit mzdy. Ti lidé zůstanou dobrovolníky. Ale musí se také uživit. Takže budeme mluvit o jakýchsi dávkách, o penězích, které jim umožní přežít a budeme uplatňovat takový princip, že lidé by neměli dávat své vlastní prostředky na to, aby mohli dělat dobrovolnou práci, ale ani si nic nevydělají. Takže neměli by do programu vkládat své prostředky, ale na konci by také neměli mít žádné prostředky navíc. To je tedy princip, který uplatňujeme. Prostě nula od nuly pojde lidé zůstanou dobrovolníkem, nebudou placenými pracovníky, v tom musí být rozdíl. Pokud jde o finanční úspory a to, jestli věříme, že rozpočet bude dostatečný, na to odpoví za chvíli Julia. Pokud jde o vytvářený sítí dobrovolníků, o to máme rozhodně velký zájem. A v jednotlivých pilotních projektech jsme viděli různé formáty. Každý z těchto pilotních projektů má online určitý projekt pro spolupráci, dobrovolníci komunikují, vyměňují si informace, navzájem si dávají vidět o problémech. Také je několik dalších zkušeností, třeba know-how síť vysokých škol, studentů, kteří potom patří do dalších sítí a pravidelně se setkávají a podporují. Takže je řada způsobů, které jsme v těch pilotních projektech už viděli, a zvážíme jejich zavedení. A bude k tomu také patřit ten program onlineového dobrovolnictví, jak už jsme také říkali, ale z části by to také mělo být veřejné fórum, aby se i ostatní mohli informovat o tom, co se děje, aby si mohli přečíst blogy, zápisky z terénu a tyto věci zvážíme, až budeme dávat dohromady tu síť. ještě něco ke Střední Americe a pak dám slovo kolegům a uvidíme, jestli tak zodpovíme všechny otázky. K té Střední Americe. Já vím, že je tam jedna země, ale musím si prověřit, která. Protože ten projekt Německého červeného kříže, který se týká civilní ochrany a budování kapacity, spočívá v tom, že oni mimo jiné vysílají lidi do Kolumbie, ale je tam také středoamerická země a já vám zjistím, která to je. Takže už jsou země, které pokryté jsou ale pořád jsme ještě v pilotní fázi, takže toho ještě přijde víc. A teď předám slovo Julie. Thank you very much. Um, I, I'm... Mnohokrát děkuji. Já jsem Julie Stewart David, jsem vedoucí zástupkyně oddělení, ze kterého je Markus. A já se pokusím odpovědět na to, jak velkou jistotu má komise ve vztahu k rozpočtu? To je mm, těžká otázka. Komise má velkou jistotu, pokud je o její návrh. Opravdu jsme se snažili zpracovat dobrou analýzu nákladů a přínosů. Jak jste viděli, navrhujeme rozpočet 39 milionů eur za sedmleté období na tuto konkrétní iniciativu. Důležité je to, že tento rozpočet představuje samostatnou položku. Je to samostatné od humanitárních operací, které obecně spravuje komise. Máte pravdu, panují tady určité obavy, asi to není překvapivé v členských státech, s tím, že nová iniciativa a náklady na takovou iniciativu v takovéto obtížné době, není to jednoduché, já myslím ale, že to vyváží obecná podpora mezi dalšími členskými státy, takže já si myslím, že teď se dá říct, že si tento rozpočet stanovíme na úrovni, která nám připadala realistická, ale máme také ambiciozní program. Komise by nechtěla, aby se úroveň ambicí příliš snižovala, takže aby bylo jasno, Jeden z nákladnějších eh, prvků projektu je vysílání dobrovolníků. Objevily se určité návrhy, že tuto oblast bychom možná mohli v tom návrhu přeskočit. To se nám moc nelíbí, považujeme za nedílnou součást programu, takže odpuste mi, jestli vám nedokážu říct víc, nevyčtu víc z křišťálové koule, ale pokud nakonec budeme stát před snížným rozpočtem, budeme s ním muset do jisté míry pracovat, ale pokud se to sníží na určitou úroveň, budeme to muset znovu celé přehodnotit. Děkuji. Děkuji. A nyní předám slovo paní Stiflerové, aby to uzavřela. Již eh, v podstatě nemám co dodat. Dostali jsme opravdu velice komplexní, obšírnou informaci. Je tam mnoho důležitých bodů, které můžeme ještě podpořit a více na ně poukázat. Je to velmi dobrý projekt máme zkušenosti z terénu. Když dojde k nějaké katastrofě, tak počet lidí, kteří si přejí dobrovolně pomoci, ať již se jedná o mladé, či o starší, či dokonce o seniory v důchodovém věku, ten počet lidí je značný a proto jsem velmi ráda, že na tom tématu pracujeme a uděláme z naší zprávy tu zprávu, co možná nejlepší. Děkuji a budeme pokračovat v našem programu. A pan Cashman se bude věnovat doporučení Rady odpovědnost za ochranu. Pan Cashman nás dělal, že vlak má spoždění, takže přejdeme k bodu 12, dříve než otevřeme bod 11. A budeme se věnovat otázce rozvojové pomoci Evropské unie při zásobování pitnou vodou a zajišťování základních hygienických služeb v subsaharských zemích. Je to zpráva účetního dvora v rámci absolutoria 2011. Jak již bylo řečeno, rozvodová pomoc Evropské unie při zástupování pitnou vodou a zajišťování základních hygienických služeb. Toto je téma zvláštní zprávy. Vítám se pana Davida Vostoka, zástupce účetního dvora. Naše eh, předkladatelka stanoviska za DV stanoviska, které přikládáme pro výbor pro stočovou kontrolu, je paní Záborská. I ona je mezi námi, je přítomná zde sále. Nejdříve dám slovo panu Vostokovi, aby nás uvedl do své zprávy. Děkuji, paní předsedkyně. V tomto auditu šlo o tradičně ale důležitou věc v souvislosti se zahraniční pomocí. Šlo o zajišťování pitné vody a hygienických služeb v subsaharské Africe jaký byl cíl účetního dvora při tomto auditu. Ptali jsme se, jestli rozvojová pomoc EU v projektech s pitnou vodou a hygienickými službami přináší udržitelné výsledky, jestli bylo dosaženo cílu projektu a jestli jsou teď udržitelné, nebo jestli to dál pokračuje. Udělala komise všechno, co mohla a měla udělat, aby se pokusila zajistit udržitelný výsledek? Jak na tom pracujeme, jak to děláme? Hodnotíme úspěch 23 projektů v Angole, Beninu, Burkině Faso, Khaně, Nigérii a Tanzánii. Auditoři kontrolovali záznamy pro tyto projekty, třeba zprávy, monitorovací a hodnotící zprávy připravené komisí a pro komisi. Auditoři také navštívili tři z příslušných zemí, Burkina Faso, Nigérii a Tanzánii. Co jsme zjistili? Byl to smíšený obrázek. Za prvé, zařízení bylo obecně instalováno, někdy bylo ho potřeba upravit podle místních podmínek a fungovalo. Za druhé, potřeby příjemců vymezené v projektu byly naplněny pouze ve dvou případech a s určitými slabinami v dalších šesti případech a v ostatních případech byly závažnější nedostatky. Za třetí, udržitelnost. Tady jsme se domnívali, že projekt si zasloužili dobrou známku z hlediska technické udržitelnosti, využívali standardní technologie a materiály dostupné v místě. Méně uspokojivé to ovšem bylo ve vztahu k finanční udržitelnosti a institucionální udržitelnosti. Projekty pitné vody a hygienických služeb poskytují trvalé, trvalý přínos, pokud mají také trvalý přínos na pokrytí rutinních nákladů, nákladů na údržbu a opravy. A pokud ti, kdo se o ty systémy starají, jsou to schopni udělat uspokojivým způsobem. Takže účetní dům se pokusil zjistit, jestli posuzované projekty mají takový příjem z tarifů, z dalších převodů, anebo z daňových příjmů, anebo jestli je pravděpodobné, že budou fungovat uspokojivě. Zjištění byla taková, že u čtyř projektů byly tarify na uspokojivé úrovni, aby pokryly provozní náklady. U tří projektů, které provozovaly orgány místní samozprávy v eh, přijímající země, se orgány zavázali, že ty projekty budou v nutné míře podporovat, ale závazky moc dobře nedodržovali. A jinde takové závazky vůbec nebyly. A ve velkém počtu projektů byly problémy s institucionální udržitelností, to znamená, že tam nebyly dostatečné technické schopnosti, nikdo se o ten projekt pořádně nestaral a neměl za něj odpovědnost. Účetní dvůr je auditorský orgán, ne prognostický orgán. Nemůžeme se pokoušet předvídat budoucnost. Nicméně považovali jsme za nutné, jak vidíte, ve shodnutí zprávy, dospět k závěru, že u většiny těchto projektů výsledky a výhody nebudou ve střednědobém a dlouhodobém horizontu pokračovat, pokud se nezajistí příjmy z tarifů, anebo to bude také v důsledku institucionálních nedostatků. A tím se dostáváme k poslední části zjištění účetního dvora, a totiž k tomu, jak komise spravovala podporu pro tyto projekty. Komise má eh, dobré mechanismy pro zprávu projektů. Znamená to, že má dostatečnou váhu v případě, kdy projekty budou udržitelné. Na papíře to všechno vypadá celkem dobře, ale zjistili jsme, že byl velký počet případů, značný počet případů, kdy praxe zprávy projektů neodpovídala teorii. Byly tam značné nedostatky při stanovení technických a ekonomických cílů, nebyly jasné cíle, nebylo jasné poměřování pokroku. Auditoři konkrétně neviděli, jestli komise bere dost vážně otázku generování příjmů na pokrytí nákladů projektu. Co nakonec účetní dvůr doporučil? Doporučení účetního dvora vyplývají z pozorování auditorů komise by měla zajistit, že budou řádně uplatňovány přijaté postupy a především by měla věnovat pozornost tomu, jestli jsou přiměřené výhlídky na to, že projekt bude mít dlouhodobou podporu, kterou potřebuje. Děkuji, paní předsedkyně. Já doufám, že to na úvod stačí. Eh, <clears throat> merci. No, děkuji. A nyní dávám slovo paní Záborské. Um, merci beaucoup, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, děkuji, že jste mi svěřili toto stanovisko. Je to eh, choulostivá věc muset se vyjádřit ke zprávě účetního dvoru, eh, která sama je eh, kritickou vůči oblasti rozvojové pomoci. Eh, bod číslo 13, pod bod 12 se týká především projektu vody eh, ve vodohospodářství a také eh, v hygienických službách v subsaharské Africe. Já říkám, že mm, tato věc je choulostivá, protože je třeba najít dobrou vyváženost mezi využitím peněz daňových poplatníků z EU na jedné straně a využití potřebných zdrojů k přežití eh, lidí v Africe na druhé straně. Eh, samozřejmě i politická korektnost je tady důležitým aspektem. Mezinárodní politika v oblasti vodohospodářství je ve skutečnosti velmi znepokojivou otázkou. A právě proto Rada pro lidská práva OSN jmenovala zvláštního zpravodaje pro otázku práva na pitnou vodu. E, jde o paní e, Katarínu Albuquerque. Voda a hygienické služby se týkají cíle 7 zajištění udržitelného rozvoje. Nicméně voda a hygienické služby, stejně jako potraviny, Eh, musí být nazírány jako příčně, horizontálně pojímané eh, potřeby, eh, důležité i pro další cíle milénia, pro lidi všech generací. Proto je důležité hovořit o vodě a vodohospodářství v mezinárodní politice i v oblasti rozvojové eh, spolupráce. Paní předsedkyně, já myslím, že náš výbor by se měl zvláštně eh, nebo speciálně věnovat tomuto aspektu a vypracovat eh, zprávu z vlastního podnětu. Předtím by ještě mělo proběhnout slyšení či, kterého by se mohli zúčastnit velvyslanci příslušných subsaharských zemí. Toto téma mě opravdu velice zajímá. Současná zpráva, tedy zvláštní zpráva účetního dvora, eh, se zabývá otázkou účinnosti a zkoumá zda Evropská komise eh, zvládá otázky rozvojové pomoci z hlediska zásobováním Eh, pitnou vodou a hygienických služeb v africké, eh, tedy v subsaharské Africe. A to tak, aby bylo možné přinést trvalé udržitelné a účinné výsledky. Jak řekl pan Vostok, kterému velice děkuji za prezentaci zprávy, Evropský účetní dvůr proskoumal 23 projektů v šesti zemích v Angole, Beninu, Burkině Faso, v Ghaně, Nigérii a Tanzánii. Finanční investice EU představují 219 milionů eur mezi rokem 2001 až 2010 pro všech 46 zemí subsaharské Afriky. Evropská komise investovala více než 2 miliardy eur. Zvláštní zpráva účetního dvora se tedy zaměřuje na ty projekty, které byly realizovány s pomocí e, evropských financí a zjišťuje, zda projekty byly skutečně realizovány a zda jsou trvale udržitelné. Já nebudu samozřejmě všechno opakovat, co už řekl pan Vostok. Jen chci dodat, že dvůr doporučuje, aby komise z několika hledisek co nejlépe využívala existující postupy, aby bylo možné maximalizovat výhody, které to přináší eh, v těchto oblastech a konkrétně v sektoru vody. Nezávisle na otázce vody jsem v rozpočtovém procesu žádala, aby zprávy o investicích byly spolu signovány jednak orgánem schváleným Evropskou komisí a dále také Eh, zástupcem místního obyvatelstva, aby bylo prokázáno, že materiální i finanční investice opravdu odpovídají potřebám obyvatel. Všechny mé poznámky najdete v návrhu stanoviska. A já děkuji sekretariátu našeho výboru za pomoc, za flexibilitu a za kompetentní návrhy. Vaše eh, náměty uvítám a děkuji vám za pozornost. Předsedkyně, děkuji a dávám slovo panu Guerrero Salomovi. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji za vyjádření eh, zkušeností eh, účetního dvora v oblasti vodohospodářství, v akcích EU, v zásobování vodou a v poskytování základních hygienických služeb v subsaharských zemích. Budu mít několik otázek na závěr svého vystoupení, ale nejdříve ještě bych chtěl hovořit o jedné věci, která podle mého názoru eh, tady stojí před námi, před všemi, a to je strategická důležitost přístupu k vodě. A to nejen proto, abychom bojovali proti hladomoru, ale e, také proto, Eh, že právě nedostatek vody může vést i v Africe, ale i v Evropě, ale především v subsárské Africe, opravdu k velkým hladomorům. Ale současně se k tomu ještě přidává to, že spory o vodu mohou být a jsou eh, důvodem celé řady konfliktů, které pak eh, vedou k statisícovým, nebo milionovým obětem. Co tedy může EU udělat, aby poskytla přístup k vodě, zaručila přístup k vodě v této části kontinentu? Je to velice důležité v rámci boje proti hladu a také v rámci úsilí o mír a zabránění konfliktům. Víme, vzhledem k hodnocení, které probíhá, že přístup k vodě je jeden z těch eh, cílů milénia, kterému jsme nejvíce vzdáleni. Jsou tady některé aspekty, chceme-li v roce 2015 naplnit to, co jsme si přece vzali, pak musíme udělat mnohem více a vyvinout mnohem větší úsilí. Zpráva účetního dvora ukazuje, do jaké míry je pro EU těžké v praxi realizovat konkrétní projekty týkající se vody a hygienických služeb. A zlepšení naší práce vlastně naráží také na problém posouzení. Já si samozřejmě plně uvědomuji problémy a obtíže, které tady jsou. A požádal bych komisi, aby nám řekla, jaké mechanismy používá EU, aby bylo možné vystopovat celou tu trasu pomoci určené pro zásobování vodou. A také bych chtěl vědět, zda v politickém dialogu, který vedeme s našimi partnery na kontinentě, Zda se tam zahrnuje systematicky také otázka týkající se vody a hygienických služeb. A na závěr ještě řeknu, že já jsem na úvodu řekl, že voda je důležitá v boji proti hladu a pro udržení míru, ale současně voda je také velice důležitá z hlediska eh, udržení dobrého zdraví. Udržení dobrého zdraví to v tom nejužším slova smyslu, ale také v širším slova smyslu, eh, což je také mateřství, rodičovství, zdraví těch dětí. A to všechno jsou aspekty, které jsou obsaženy v podstatě ve všech cílech milénia. Všude vlastně můžeme vystopovat vodu. Merci. Děkuji. A pan Gerenc má slovo. Oui, merci, madame la présidente. Ano, no, děkuji, paní předsedkyně. Mě dost překvapuje negativní konotace eh, zprávy účetního dvora ve věcech projektů přístupu k vodě v subsaharské Africe. Především je tady opravdu velká tvrdost ve dvou bodech. Za prvé je to otázka té identifikace se s projektem u příjemců. A za druhé otázka trvalé udržitelnosti, což je také, což jsou ty dva hlavní body, které podle zprávy e, jsou nejslabšími místy, čili to identifikování se s projektem. To je vlastně taková počáteční fáze celého projektu. Zatímco trvalá udržitelnost, to by zase bych řekl okamžik, od kterého ten příjemce se stává sám eh, vlastně eh, řídícím prvkem celého projektu. Takže jedna věc mě tady překvapuje. To, že velká většina projektů se zdají být neúspěšné pro hodnotitele z účetního dvora. A já mám několik otázek, než se pak vyjádřím ve vlastní poznámce. Za prvé otázka. Konstatovali jste, že v zemích, které mají projekty a programy, že jsou tam e, výsledky odlišné od výsledků v těch zemích, kde, zemí, kde EU poskytuje rozpočtovou pomoc. Můžete nám tady říci své hledisko? Co je tady lepší? A otázka tedy zní, zda země, které dostávají podporu do rozpočtu a kde komise zdůrazňuje dobrou zprávu a řízení, zda i tam se naráží na podobné problémy protože rozpočtová podpora závisí na schopnosti přijímající země využít těch prostředků užitečně. A za druhé, zjistili jste nějaké problémy z hlediska místní zprávy? Eh, máte více problémů? Já myslím, že většina problémů přístupu k vodě jsou řízeny eh, těmi místními orgány. Tak já se ptám, zda ten váš partner na místě, tedy ten místní orgán, eh, je vaším partnerem, nebo jsou to jiné orgány, které jsou vašimi partnery? A konečně, a to je otázka, která se nutně neobrací na eh, účetní dvůr, ale na nás na všechny nebo na komisi. V té dělbě práce, na které se shodneme, případě agendy pro rozvoj nebo rozvojové agendy. A kde komise říká, že nechce ve stejné země udělat příliš mnoho projektů, že se chce soustředit jen zhruba na tři sektory. A já se tady ptám, zda komise v tomto případě by neměla mít větší zaměření na e, zdravou zprávu a řízení, spíše než soustředit se na technické projekty. Když budete dělat technické projekty a současně se také pouštíte do programu zlepšení zprávy a řízení, tak pak bych řekl, že se vlastně ocitáte v jakémsi téměř střetu zájmu. Nebo jinými slovy, jste účastník procesu a přitom i soudcem celé věci. Jste v nějakém partnerském projektu, kde máte zájem, aby to uspělo a na druhé straně máte i Eh, odpovědnost za lepší zprávu a řízení. No, nevím, mně to prostě připadá, že v každém případě prostředky jsou eh, omezené. Nebylo by lepší, kdyby se komise spíše zaměřila na lepší zprávu a řízení, než jen se snažit eh, mít příliš mnoho povinností ve stejných oblastech. Děkuji, pan Newton Dan. Děkuji. Já mám otázku Především chci poděkovat za velmi zajímavou zprávu eh, účetního dvora. Mě by zajímalo, jak to účetní kontroly provídáte, provádíte. Jestli někdo tedy jede přímo na místo a tam všecko studie, zabere to hodně času. Jak to konkrétně v praxi provádíte? Ano, já také bych ráda položila otázku, říká předsedkyně. Zdá se mně, že zpráva účetního dvora je opravdu velmi zneklidňující. Vy nám říkáte, že z 23 projektů v celé řadě různých zemí, přičemž některé jsou velmi pokročilé, jako je to v Tanzánii, tak je z toho všeho jste pouze čtyři projekty ehm, považovali za udržitelné. A přitom se na to věnovalo, myslím, 2 miliardy hm, a pár stovek milionů na takové čističky vody například. Takže to mně připadá velmi zneklidňující. A chtěla bych vědět, jak eh, to tedy je možné, že 18 projektů je defektních. Jak je možné, že jsme se trochu dříve nevšimli, že tam jsou závažné problémy a proč jsme to už dávno neodstranili. A dávám slovo komisi. Děkuji. Vyjádřím se všeobecně a jsem ochoten zodpovědět vaše dotazy. Pokusím se odpovědět co možná nejpravdivěji. Komise je ráda, že dvůr ocenil tuto podporu, která jde směrem plnění rozvojových cílů. Jde tedy o to zajistit přístup pitné vodě a k základním hygienickým službám pro eh, občany, když jsou tyto projekty, byla tato pomoc klíčová. Co se týká nálezu účetního dvora, oni identifikovali konkrétní potřeby. Některé z nich byly pokryty těmito projekty. Více projektů mělo ten problém, že byly příliš ambiciozní a některé zejména sekundární cíle nebyly splněné. Tedy ve zprávě se uvádí, že ve většině projektů výsledky nebudou udržitelné v budoucnosti, pokud se nepodaří zajistit příjmy, které nebudou spoplatňovány. Připomínky jsou následující. My podporujeme vytváření kapacit a školení, proto abychom dali kompetence jednotlivým místním úřadům za podpory soukromníků provozovat tyto jednotlivé projekty. Potřebujeme podpořit i rozvoj některých sektorových politik a rovněž i institucionální rámec. V tomto budou angažovány i místní občané v těchto projektech. Znamená to, že je potřeba nastavit rovnováhu mezi daněmi, převody a tarify. Pro většinu zemí provozní základy nemohou pokrýt pouze tarify, jak říká účetní dvůr. To platí v Evropě a ještě víc v subsaharských zemích, kde se většina projektů zaměřuje na nejzranitelnější skupiny, které mají velice malou schopnost platit. Z tohoto důvodu komise podporuje proces rozvoje sociálních tarifů, aby se zajistila finanční udržitelnost sektoru jako takového přes sektorový dialog se zeměmi příjemců. Účetní dvůr také uvádí, že je poměrně malá důležitost přisuzována prvku základních hygienických služeb, protože nedochází k žádné integraci. A znamená to, že dopad této činnosti je mnohem nižší, než by mohl být. Tady komise souhlasí s účetním dvorem v tom, že celkově se toho neudělalo dost ke zlepšení hygienických služeb. A proto teď komise zohledňuje i hygienu v nových projektech, zvlášť v městských a poloměstských oblastech. A poslední věc. Účetní dvůr poukazuje na to, že navzdory komplexním postupům pro zprávu ve značném počtu případů komise neřešila závažné problémy z hlediska udržitelnosti výsledků a měly by se plně využít nástroje pro monitorování a hodnocení. Komise k tomu chce říct, že většinu projektů uvedených ve zprávě jsme schválili před zřízením příslušné skupiny v roce 2005. Ta byla zvedena k tomu, aby se zajistily jasné cíle, aby se napomohlo monitorování a také se zajistila udržitelnost všech našich projektů. K těm doporučením komise je bere na vědomí a souhlasí s nimi. Komise už teď podnikla důležitá opatření, aby tyto postupy zlepšila a bude na tom pracovat i dál, aby navázala na úspěchy v této oblasti a maximalizovala trvalý dopad. Děkuji za tyto obecné poznámky a ještě se pokusím odpovědět na některé z otázek poslanců, pokud jde o výživu. V příštím programovacím období 2013 až 2020 se komise pokusí eh, také o projekty v oblasti energetiky a zabezpečení potravin, aby se zajistilo, že zabezpečení dodávek potravin se také bude brát v úvahu. Především máme v úmyslu pracovat na integrované zprávě vody, kde zemědělství využívá značnou část vody. A druhá věc se týkala rozpočtové podpory. Rozpočtová podpora se nehodnotila. Já bych tomu osobně řekl, pro vaši informaci, že je velice málo zemí, kde pracujeme na rozpočtové podpoře v subsaharské Africe. Tento systém uplatňujeme především v našem sousedství – v některých zemích rozpočtovou podporu máme, třeba v Burkině Faso. A mám na mysli pozitivní hodnocení, pokud si správně vzpomínám, bylo to hodnoceno pozitivně. Co se zprávy týče, a toho, že by se neměly financovat technické projekty, já myslím, že komise to vidí tak, že musíme pracovat na obojím. To znamená, že musíme vylepšit zprávu, víme, že abychom měli investice ze soukromého sektoru, potřebujeme také zdravé podnikatelské prostředí, což přímo souvisí s otázkou zprávy a snažíme se na tom pracovat. Ale současně Musíme zajistit čistou vodu a musíme také vylepšit základní hygienické služby, vylepšit přístup k vodě pro místní obyvatelstvo a to vyžaduje technické projekty. Nyní, pokud jsem to správně pochopil, zazněla to otázka, jak postupujeme, jak vlastně ty projekty vybíráme nebo stanovujeme. A ne, dobře, takže děkuji. Monsieur Deva, vous avez la parole. Pan Deva. Chairman, that answer. Paní předsedkyně, ta odpověď by se měla zapsat do klasické historie. Tak to se na otázky neodpovídá. My máme politické prohlášení komise a seznam aspirací, seznam přání. My nechceme žádná politická prohlášení, my chceme vědět, co uděláte, abyste vyřešili věci, které už nadnesl účetní dvůr. Vy jste ve své odpovědi říkal, že v roce 2005 jste zavedli určitý monitorovací proces, do té doby nebyl, teď už ho máme a věci se zlepšily. Takže prosím vás, co jste vlastně zavedli v praxi? Nechceme žádný seznam zbožných přání. Chceme informaci o tom, jak to z praktického hlediska v každodenním životě vypadá, abychom to dokázali pochopit, jak se situace vylepšila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udělali jsme tohle a tohle. Prosím vás. Monsieur Görens, vous avez la parole. Pan Görens žádá o slovo. Ano, paní předsedkyně, já musím se přiznat, že eh, po prvním kole odpovědí mám ještě více otázek než předtím. Chtěl bych vědět, jak postupujete, když eh, máte nějaký projekt, stanovíte si určité podmínky a tam řeknete třeba, bude to přístup k vodě například ve Vagadugu eh, v konkrétní čtvrti a postarejme se o to, aby daná čtvrť měla přístup k vodě. Aby ten program byl udržitelný, tak je možné to udělat e, z několika hledisek a zejména, když ten projekt zahrne všechny. To je ta nejmenší podmínka. A byste zapojili jak solventní, tak nesolventní e, možné e, odběratele. Je-li to otázka solventnosti, je třeba ho řešit. Eh, komise nebude moci samozřejmě prostě ad infinitum ty peníze platit. To není úkol komise. Eh, je na partnerech, tedy na příjemcích, aby se postarali o to, aby projekt byl udržitelný. Když je to problém výběru poplatků, eh, pak je to zase otázka radnice městských úřadů v Vagadugu. A mohl bych vyjmenovat další podobné příklady. Jestliže naproti tomu máte velmi krásné udržitelné projekty, No, jestliže to budete dělat pouze pro ty, kdo mohou zaplatit za vodu a kdo si prostě můžou napustit bazén eh, na zahradě v bohaté čtvrti, to pak je skutečně otázka, zda to je, to, to je účelem. Máte určité, mm, určitá kritéria? Zahrnujete do toho například přístup k vodě pro ty nejchudší? jakožto prioritní věc, jestli máte tedy, jestli toto jsou standardní eh, kritéria, pak eh, se ptám také, zda máte stejné, eh, stejná kritéria pro všechny projekty. A myslím, že v rámci této diskuse se musíme právě tomuto věnovat. To je právě jádro věci. A nejde o nic menšího, než o to, že občan, daňový poplatník, musí souhlasit s takovými projekty. A e, je možné ještě napravit to, co se nepovedlo? Je to problém financování? E, pak je třeba o tom diskutovat s partnery. A když účetní dvůr Vlastně mé otázky se obracejí právě na účetní i když částečně i na komisi, ale především na účetní dvůr. Definujte, prosím, své hodnocení u udržitelnosti z toho časového hlediska. A já vám řeknu, jak se na to dívám já. Když je nějaký projekt třeba, který začne v roce 2013, já si definuji určitá kritéria, pak projekt je realizován v roce 2016. Začíná se s realizací 2016, řekněme, že to trvá třeba eh, čtyři roky, takže v roce 2020 se eh, ukončuje eh, projekt, projekt se předává těm příjemcům, ti se tedy ujímají tohoto pokračování tohoto projektu. Když posuzujete udržitelnost, díváte se na to z hlediska toho roku 2020 nebo 2040 nebo 2050? No, podle mého názoru, chceme-li sledovat eh, udržitelnost, tak bychom se měli podívat v roce 2030, jestli pořád ještě teče z kohoutku voda. Jak se díváte na tu udržitelnost? Co je pro vás kritérium pro měření udržitelnosti? A bylo by dobré, kdybychom si opravdu toto všechno náležitě objasnili. Děkuji. A já dávám slovo komisi, aby odpověděla na otázky. Nejdříve komise tedy. Nejdříve komise. Jmenuji se Dalamanka. Já myslím ale, že ty otázky byly spíš na uh, účetní dvůr, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Ale já myslím, že říká předsedkyně i na vás, na komisi tam byly otázky. A pak dám, mm, mm, pan poslanec, otázky byly na všechny. Kritéria hodnocení, to samozřejmě se týká uh, účetního dvora. Ale pokud je o ta kritéria na začátek uh, Eh, na začátek projektu, to je zase spíše otázka na komisi, protože eh, právě podle těch původně stanovených kritérií je pak možné posuzovat celý projekt, jestliže priorita. První otázka byla na to, co jsme konkrétně udělali. proto, aby se situace vylepšila. A já jsem říkal, že od roku 2005 máme skupinu na podporu kvality, takže každý projekt se projedná a každý, kdo má co dočinění s projektem, musí předložit návrh na vylepšení. Na vylepšení projektu, cílu Musíme to brát projekt po projektu. Ale před rokem 2005 ta skupina neexistovala. Někde byl jeden člověk, který ten člo- projekt zpracoval a projekt probíhal. Teď probíhá diskuze, rozsáhlá diskuze s politiky, s techniky, s inženýry, s ekonomy, mluvíme o projektu, o jeho udržitelnosti, o všech těchto věcech. Takže podle mě je to velké vylepšení. Pak se to sleduje v každé delegaci máme monitorovací zprávy a pak máme vyhodnocení. Takže máme systém, na jehož základě sledujeme všechny ty projekty. Pokud se ptáte, co jsme udělali v posledním roce nebo v posledních dvou letech, to jsou systémy, jejichž úspěšnost se ukáže až po několika letech. To je vše, co k tomu mohu říct. <coughs> Merci. No, děkuji a dávám slovo panu Bostokovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím reagovat na ty otázky co nejlépe. Začnu těmi jednoduchými jak to účetní dvůr udělal, jaké zdroje k tomu byly nutné. Já jsem z toho sám nedělal nic, já jsem to celé převzal až poté, co ta nejtěžší práce byla hotová. Ale asi deset z pracovníků, auditorských pracovníků, se tomu věnovalo na celý nebo částečný úvazek a využili k tomu asi 195 týdnu. Jakou to má poněžní hodnotu, vám teď z hlavy neřeknu. To, co udělali, vysvětluje článek 15 a 16 zprávy. Posoudili zprávy komise, zprávy vypracované pro komisi, pak se pokusili také vyhodnotit jednotlivé projekty, aby se dalo porovnat, co je v těch dokumentech a co viděli v terénu. To je obvyklý způsob, jak takovou studii zpracováváme. Kdo byli místní partneři? Většinou místní orgány, které se zabývají právě těmi projekty pitné vody a hygienických služeb, a ne nějaké účelové projekt, eh, orgány místní zprávy. Financování projektů a rozpočtová podpora, ano, komise má pravdu, téměř ve všech případech se využívalo financování projektů. Nedokážeme vám přesně odpovědět na porovnání eh, financování projektu a rozpočtové podpory v tomto sektoru. Převzetí, kdy eh, přestává odpovědnost komise. Formálně je to v okamžiku, kdy se projekt převádí na místní vlastníky. Pak už je to jejich odpovědnost. Nicméně komise v rámci svých interních postupů ještě uvádí, že vždy se bude snažit maximalizovat šanci na úspěšnost z dlouhodobého hlediska, aby se také zajistilo, že poplatky nebo peníze evropských daňových poplatníků budou přinášet prospěch po delší dobu. Dále, jaké je naše referenční období? Snažíme se uplatňovat stejné standardy jako Luzembursko, Londýn, 30 let, 40 let. Není to nic tak dramatického. Chceme tím říct, že jsme jeli na audit v roce 2011 a zabývali jsme se projekty, které ve směs probíhaly v druhé polovině prvního desetiletí tohoto století a ukázalo se, že v řadě z nich už jsou problémy a že u řady z nich není žádný zjevný zdroj finanční podpory do budoucna. A otázka, jestli je to 10 let nebo 30 let, to je optimistické. Je to trošku daleko k tomu, jaká je realita. Komise zmínila skupinu pro podporu kvality jako odpověď na všechny tyto problémy. Jako obvykle má částečně pravdu, v tom, že tyto projekty nebyly schváleny v době, když probíhala iniciativa té skupiny pro kvality, ale jak to někdy bývá, komise nemá pravdu úplnou, protože skupiny pro podporu kvality nelze využít pro projekty financované na základě eh, pomoci pro pitnou vodu. A takových je asi polovina těch projektů a znamená to, že nebudou podléhat té lepší kontrole, na kterou odkazuje komise. A možná, že bych na závěr měl říct, že několik poslanců vyjádřilo znepokojení ze zprávy Užitního dvora. Zpravodajka říkala, že je to opravdu choulostivé. Já bohužel musím podat zprávu jenom o tom, co jsme zjistili a někdy to není tak příjemné jako jindy. Děkuji, paní předsedkyně. Monsieur vous avez la parole. Pane Gerenci, máte slovo. Ano, máte pravdu, že říkáte, že je to choulostivé, když je třeba ukázat prstem na nesrovnalosti, nedostatky. Ale myslím, že je možné aspoň odstranit ty nejextrémnější případy, kdybyste někoho chytli s rukou v cizí kapse. abychom nedělali určitý obrázek eh, ve veřejném mínění, který neodpovídá realitě. Eh, prostě musíme přiznat, že i ty nedostatky, které tady byly, byly přeci jen způsobeny lidmi dobré vůle. Eh, posouzení to je něco opravdu choulostivého. A já se vás ptám, zda v účetním dvoře, kdybyste měli aplikovat stejné normy na celou EU, na všechny členské státy, které do roku 2015 mají do eh, vnitrostátního práva převést eh, směrnici o vodě a má být tedy to zásobování vodou udržitelné. Kdybyste toto měli přeskoumat, tak si kladu otázku, jste tam nedošli k podobným překvapením jako v Africe. Pokud já vím, je celá řada zemí, kde Eh, ještě zdaleka nejsou realizovány cíle směrnice o vodě, konkrétně kapacita eh, trvale udržitelným způsobem zajistit vodu eh, občanům za tu cenu, kterou, za kterou, kterou za to ti lidé platí. To je opravdu složitá věc, když tu diskusi neprohloubíme a když nenaznačíme východiska, jak eh, se z toho dostat, tak eh, máme velký problém. Já sám eh, někdy zkoumám taková hodnocení a většinou to prostě tak vypadalo, že se k původnímu projektu přidal ještě projekt údržby, když projekt nebyl Eh, uspokojivý, tak eh, se přidal projekt o údržbě. To se to dělá eh, v nemocničních službách, tak se to dělá ve vodohospodářství. Třeba v Laosu jedna nemocnice. Eh, bylo zjištěno, že eh, financování té nemocnice nebylo trvalé udržitelné. No, můžete mi říci, zda všechny nemocnice v EU jsou eh, financovány udržitelně pouze z plateb zdravotních pojišťoven? No prostě, když ten projekt není schopen fungovat, tak se většinou ještě přidá dotace z veřejných eh, prostředků. Čili ta otázka trvalé udržitelnosti je velice složitá. Já si kladu otázku, zda vaše eh, hodnotitelská kritéria nebyla příliš přísná. A já myslím, že když si komise, eh, Evropská komise zaslouží kritiku, kritizujme ji, ale tady si kladu otázku, jestli si plně zaslouží tak tvrdou kritiku. A je eh, v nejbližších měsících či letech možné udělat něco, abychom mohli pak říci, že ty projekty, které byly kriticky přeskoumány v této zprávě, zda mohou být tyto projekty ještě zachráněny a převedeny na eh, udržitelnou trasu. Merci beaucoup. Děkuji. Takže to jsou důležité otázky eh, z hlediska úlohy parlamentu jakožto politicky kontrolního orgánu. Eh, když zvažujeme, co dále dělat se zprávou účetního eh, dvora. Já dám ještě jednou slovo komisi, aby reagovala na poslední úvahy pana Gerence. A pak eh, možná bude na našem výboru, aby eh, také vytvořil určitou ad hoc kontrolní eh, činnost u této znepokojivé věci. A pak ještě paní Záborská <clears throat> uzavře poznámky ke svému stanovisku. Madame la je voudrais faire de, de... Paní předsedkyně, já mám dvě poznámky. Za prvé, pokud jde o to, co říká účetní dvůr o projekty ve vodohospodářství eh, a otázce Quality Support Group, tyto projekty byly přijaty prostřednictvím postupu, který je mnohem tvrdší. Je to nejdříve výběrové řízení, je tam celá řada hodnotitelů. To nejsou projekty, které by komise navrhla. To jsou projekty nevládních organizací či místních samozpráv, které jsou navrženy, byly posouzeny a vybrány. Tak to tedy, abychom nevytvářeli nedorozumění. A dále jsou projekty, které nedosáhnou svých cílů. No, tak eh, mám konkrétní příklad na mysli. V Tanzánii je jeden projekt, kde jedním z cílů bylo eh, postavit čističku. Nakonec k té stavbě čističky, mm, ke stavbě čističky nedošlo. To znamená, že projekt nenaplnil tento cíl. Nenaplnil ho ale proto, že nebyly peníze. Eh, takže čistička se pak postavila až v druhé fázi. Ale ten, v té první fázi se projekt hodnotí jako neúspěšný, protože nebyla postavena čistička už v první fázi. Byla postavena až v druhé fázi. A nebyla postavena jenom proto, že nebyly peníze. Prostě ty věci nejsou černobílé. Musíme se vždycky na věc podívat projekt od projektu konkrétně a říct si, co se podařilo, co se nepodařilo a co můžeme udělat proto, abychom měli příště um, lepší výsledky. Ale prostě teď není možné říci, že 80% bylo totální krach a 20% nedospělo ke svému cíli. Prostě museli bychom se podívat na konkrétní eh, projekty. Ono je to vždycky trošku složitější, než eh, jednoznačně eh, říci černá nebo bílá. Děkuji. A teď dávám slovo paní Záborské na závěr a přednes návrh. Děkuji, paní předsedkyně. Všetky. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří se zapojili do diskuse a myslím si, že naše diskuse byla velmi obsažná, hodnotná. A jsem ráda, že dojem kolegů z této hodnotící zprávy účetního dvora byl podobný jako ten dojem, který jsem získala já. Zajištění přístupu k pitné vodě a základní hygienický služeb je problém, který je velice obtížný. Je těžké ho řešit, ale je to velmi závažný problém. Čím je chudší oblast, kde chceme zabezpečit eh, zásobování pitnou vodou a základní hygienické služby, tím složitější je samotné zajištění. Pan Görenc několikrát hovořil o referenčních kritériích pro hodnocení takovýchto projektů. Já ovšem si myslím, že náš výbor by se možná měl při nějaké jiné příležitosti zamyslet nad kritérii pro poskytnutí finanční a rozpočtové pomoci. Musíme si uvědomit, že finanční prostředky, které za 10 let, a dovolím si to zopakovat, od roku 2001 do roku 2010, byly Evropskou komisí investovány do zajištění základních hygienických služeb a pitné vody byly více než 1 miliarda eur. Jedná se tedy o velké finanční prostředky a pokud hovořím o těch kritériích pro poskytování finanční pomoci, tak bych chtěla na závěr uvést zde jednu svou osobní zkušenost. Jedná se o případ, kdy kritéria pro finanční prostředky na výstavbu studní pro pitnou vodu které měla Evropská komise, či jedno z kritérií bylo to, že tam musí být praxe delší než pět let, praxe domorodého experta, praxe v oblasti výstavby studní. To je naprosto nesplnitelné kritérium. Není možné mít člověka, a já tady hovořím opravdu o těch nejchudších oblastech, člověka, který by měl zkušenost z výstavby studní delší než pět let. Co tím chci říci? To posuzování by mělo být jednak přesné a důsledné, ale na druhou stranu by mělo zohledňovat konkrétní podmínky, které existují na místě. Myslím si, že v takovémto případě by i výsledky byly o mnohem lepší. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji rovněž milým kolegům. A pokud máte ještě nějaké připomínky k mému stanovisku, velmi ráda si je vyslechnu. Děkuji. Sí. Děkuji. Paní Záborská, chci připomenout termín pro pozňovací návrhy ke stanovisku paní Záborské 31. ledna v 15 hodin. Hlasovat budeme 19. února. A nyní máme poslední bod na programu. Po něm ovšem se ještě dostaneme ke zprávě pana Kašmena. Takže bod 9. Jsme totiž eh, museli trošku posunout. Budeme tedy nyní eh, zkoumat rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Madagarskou republikou. Naše expertka, která zpracovala stanovisko, Izabela Lövin, má slovo. Uh, thank you, Madam Chair. Well... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem právě přišla z výboru pro rybolov. Spousta lidí tam měla problém s vlakem, s letadlem. Po celé Evropě je spousta sněhu. Nicméně, Moje stanovisko o dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Madagaskarskou republikou se týká nového protokolu mezi EU a Madagaskarem, který pokrývá dvouleté období od 1. ledna 2013. Já jsem byla zpravodajkou zprávy z vlastního podnětu o budoucím externím rozměru společné rybolovné politiky. O tom se hlasovalo na podzim na plenárce. Zpráva byla přijata velkou většinou. A jedním z hlavních bodů bylo to, že naše politiky, rozvojové politiky, musí být důsledné. Potřebujeme soulad mezi rybolovnou politikou a politikou rozvojovou. A jak víte, Dohody o rybolovu byly po řadu let předmětem velké kritiky, prostě proto, že využíváme zdroje z rozvojových zemí a nerespektujeme určité zásadní principy udržitelnosti, dobré zprávy a také demokracie. Že obchodujeme se zeměmi, které nedodržují demokratické principy a lidská práva. A já myslím, že hlasování o této zprávě dopadlo velmi dobře a všechny dohody o partnerství v oblasti rybolovu by se teď měly řídit tímto principem, ale k tomu se ještě vrátím. Nyní zpět k tomuto konkrétnímu protokolu s Madagaskarem. To je typická takzvaná tuňáková dohoda. A tam nebývá moc velký dopad na drobný rybolov v těchto zemích, protože tu nějak se loví dost daleko od pobřeží. A tu nějak je také migrační druh, takže je nutné jezdit za ním do různých oblastí. Takže tento protokol s Madagaskarem je důležitý pro EU v Indickém oceánu. Tento nový protokol zvyšuje tu část, která patří pod sektorovou podporu z 332 500 eur za rok na 550 000 eur za rok. A jak víte, odvětvová podpora by měla sloužit ke zvýšení monitorování a podobně a také k implementaci vnitrostátní zprávy rybolovu. Já myslím, že zvýšení odvětvové podpory v této konkrétní dohodě můžeme přivítat, protože hodnocení ex post protokolu zdůrazňuje, že mezi EU a Maraskaskarem dochází k málo intenzivní vědecké spolupráci a rozhodně je tady prostor pro vylepšení. Madagaskar také musí vylepšit svou vědeckou činnost, aby to odpovídalo tomu, co Komise pro tu nějaký Indického oceánu stanovila pro schromážďování údajů. Jeden ze znepokojivých prvků tohoto protokolu je nové ustanovení o důvěrnosti. To je nový prvek v protokolech k těmto dohodám, už jsem ho viděla několikrát. Ráda bych na to opět upozornila komisi je to znepokojivé. Hodně se mluví o transparentnosti. Pobřežní státy a obecná, eh, pardon, občanská společnost v těchto pobřežních státech by měly mít co nejvíc údajů o rybolovu, který probíhá v jejich vodách. Zavedli jsme novou doložku ustanovení důvěrnosti a tam se uvádí. V kterémkoliv okamžiku musí být všechny údaje týkající se plavidel EU a jejich rybolovných činností ve vodách Madagaskaru považovat za důvěrné. To je hodně daleko sáhle. Kterémkoliv okamžiku a všechny údaje. Já myslím, že to musíme kritizovat a doufám, že do budoucna se to v protokolech změní. Vítáme takzvané ustanovení o výlučnosti, což znamená, že když máme dohodu eh, o rybolovu s nějakou zemí, Všechna plavidla EU, která mohou lovit v těchto vodách, musí spadat po tuto dohodu. To znamená, že neumožňujeme soukromé dohody. To je dobré. Pak jsou tam také nová ustanovení o elektronické výměně údajů. To rozhodně můžeme uvítat. A zejména bych chtěla zdůraznit, že velice dobré je omezení odlovu žraloků. Žraloci se v minulosti nezapočítávali a když se podíváte na úlovky, na údaje o úlovcích, ty takzvané vedlejší úlovky žraloků představovaly až 55 úlovků. A hodně žraloků je pod velkým tlakem a někteří z nich jsou dokonce ohroženi. Takže tento protokol zavádí omezení odlovu žaloků a několik druhů žaloků je také vyloučeno. Takže tam navíc zákaz pěti druhů žaloků. To rozhodně můžeme uvítat. A rozhodně také uvítáme, když to bude i v dalších protokolech s dalšími zeměmi do budoucna. A teď se vrátím, vracím k tomu, co jsem říkala na úvod – což je soudržnost rozvojové politiky a závazků ze smlouvy podle článku 208 Lisabonské smlouvy, pokud jde o politickou soudržnost nebo soudržnost politiky rozvojové. Po puči v Madagaskaru EU pozastavila spolupráci s Madagaskarem a pomoc pro Madagaskar v roce 2009 podle článku 96 dohody z Kotonu. Od té doby probíhal politický dialog s Madagaskarem o tom, jak obnovit demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. A přestože nový protokol obsahuje odstavec nebo článek 8c, který stanoví, že pokud Evropská unie zjistí, že dochází k porušování podstatných a základních prvků lidských práv stanovených článkem 9 dohody z Kotonu a postupem podle článku 8 a 96 uvedené dohody, v takovém případě se veškeré činnosti rybářských plavidel Evropské unie v madagaskarských vodách pozastavují. Je opravdu zvláštní, že vyjednáme dohodu a řekneme, že tu dohodu pozastavíme v případě porušování článku 9 dohody z Kotonu. A přitom tato země padá, spadá pod stejný článek, pod stejné pozastavení. Takže je tam řada pozitivních aspektů v tom protokolu a ty já vítám, ale myslím si, že tento parlament tuto dohodu nemůže ratifikovat, dokud nepřestane platit článek 96 dohody z Kotonu. Já myslím, že už jsme o tom mluvili. Mluvili jsme o podobné dohodě s Kvinou Bissau. Tam také platí článek 96 dohody z Kotonu a rozhodli jsme se, nebo zpravodajka paní Meissnerová nechtěla pokračovat ve stanovisku k této dohodě, protože veškerá spolupráce s eh, Gvineou Bissau je pozastavená a to též platí pro Madagaskar. Já vím, že komise řekne, že na Madagaskaru došlo k velkému pokroku. Očekává se, že na jaře tam proběhnou volby. To je všechno v pořádku. Já myslím, že po volbách bychom tuto dohodu odsouhlasit mohli. Ale já teď ve svém stanovisku uvádím, že bychom měli výboru pro libo navrhnout, aby odmítl svůj souhlas dokud na Madagaskaru neproběhnou demokratické volby a nebude obnoven demokratický řád. A není nikde nic v tom smyslu, že tuto dohodu musíme schválit letos. Byly případy, kdy parlament nevyslovil svůj souhlas, než uplynulo víc než rok o zahájení rybolovné činnosti na základě takzvaného předběžného protokolu. Tak je to i teď, ale já myslím, že bychom neměli dávat souhlas, dokud neproběhnou volby. Já myslím, že to je velice důležitý princip, na kterém bychom měli trvat. Pokud uplatníme článek 96 dohody z Kotonu, neměli bychom odsouhlasit dohody o rybolovu, ve kterých se uvádí, že tu dohodu je možné pozastavit pokud se má uplatnit článek 9 dohody z Kotonu. A dochází k porušování základních lidských práv. Tolik tedy mé stanovisko a se zájmem si vyslechnu názor stínových zpravodajů z ostatních skupin. Děkuji. Thank you very much for this report. Děkuji za tuto zprávu a dávám slovo sobě samotné, protože jsem se hlásila do diskuze, než přišel pan Kašman. Já velice podporuji eh, eh, stanovisko naší navrhovatelky, paní Levin, a neměli bychom eh, přijmout ten, tuto dohodu tak dlouho, dokud Madagaskar já tady mm, ten problém s článkem 96 dohody z Kotonu. Rozhodně bychom neměli ani souhlasit s klauzulí nebo s doložkou o důvěrnosti a prostě není tady žádný důvod, aby se údaje o rybolovu e, zatajovaly veřejnosti. A podobně jako dříve bych žádala o možnost, aby e, vedoucí tohoto výboru měl přístup k veškeré vědecké dokumentaci, kterou má komise. A teď dávám slovo panu Kašmanovi. Thank, thank you, Madam President. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem zpravodajem za skupinu socialistů v této věci, ale musím říct, omlouvám se, že jsem přišel pozdě, ale slyšel jsem druhou část prezentace. Jako zpravodaj pro revizi dohody z Kotonu mohu říct, že sdílím obavy paní Lovell. Zejména v tom smyslu, že aby to pozastavení vedlo k nějakému dialogu, zejména o porušování lidských práv, rozhodně z naší strany se zdá, že to není účinné. Ta doložka, na kterou se odkazuje, konkrétně zmiňuje otázky vzájemného zájmu, společného zájmu. A já pořád říkám, že madagaskarské orgány anebo AKT jako blok musí říct, že tyto věci se jich netýkají. Nebo Říkají, že se jich to netýká, takže neprobíhá dialog. Takže já naprosto vítám a osobně mohu podpořit přístup, který se projevuje ve stanovisku a těším se na diskuzi ve skupině socialistů o této velice důležité věci, s tím, že bychom posílili principy z kotonu. přestože není úplně účinná a dokonalá. Pan. Děkuji, pan Neusser. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A obzvláštní dík z mé strany jde paní navrhovatelce. Myslím si, že Izabel Levin zcela jasně ukázala, proč my jako výbor pro rozvoj musíme odmítat toho dohodu do té doby, než dojde k demokratickým volbám na Madagaskaru chceme podpořit eh, proces demokratizace v zemi, ale musíme vyvíjet na Madagaskar odpovídající nátlak. A pokud budeme mít politickou koherentnost eh, s politikou rozvoje, tak eh, to musí být stejné v případě Guinea-Bissau, a také v případě Madagaskaru. Proto musíme výboru pro rybolov jasně říci, že my jakožto výbor pro rozvoj zůstáváme u našich kritérií, že nám jde o to, aby se dodržovala lidská práva, aby se podpořil proces demokratizace a že je tam nutnost, aby zajistit, aby tady na Madagaskaru se dodržovala práva a že z tohoto důvodu čekáme na volby. Děkuji, komise. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že se nebudu vracet ke všem těm bodům, které zdůraznila paní Levin. Eh, myslím, že v novém protokolu jsou některé věci přijatelné, je to eh, přechodný protokol na dva roky. Ale možná bych se podrobněji vyjádřil k dvěma bodům, které zřejmě vyvolávají určité problémy ve vašem výboru. První se týká té doložky o důvěrnosti. To je nová doložka. Ne, že bychom ji použili poprvé, ale tady je nová. E, existuje v některých jiných dohodách, zejména s Mozambikem a také s ostrovem Mauritius. Tato doložka má jednu, jeden účel. Ne skrývat informace o rybolovných eh, aktivitách evropských plavidel. Jde spíše o ochranu údajů a přitom eh, respektovat eh, povinnosti, které připadají evropským subjektům, jako je například nařízení o vessel, Vessels Monitoring Scheme. Takže ta doložka je v souladu s tímto. A dále bych chtěl říct, že doložka o důvěrnosti naprosto není v rozporu s ustanoveními eh, regionálního rybolovného eh, orgánu, který se zabývá eh, živočišnými druhy v této oblasti. To, čili to je jedna věc. A druhá, musíme si uvědomit, že tato doložka nikterak nebrání národním orgánům Madagaskaru a také orgánům zemí, pod jejichž vlajkami se plaví plavidla, získat všechny informace o činnosti těchto plavidel. Některé údaje se týkají čistě bezpečnosti těchto plavidel. Všechny informace, které eh, mohou posoudit intenzitu eh, rybolovu z hlediska veřejnosti. Všechny tyto informace jsou poskytovány, ale pokud jde o informace činnosti plavidel, ty si zaslouží eh, ochranu, tak jak už to je v některých jiných eh, předpisech. Čili my nejsme proti transparentnosti, ale za určitou hranici ta transparentnost může eh, škodit, nebo tedy alespoň poškodit podniky, které tam působí. A druhá věc, to je samozřejmě to klima, které charakterizuje naše vztahy s Madagaskarem. Vyjednavači, kteří měli tu velkou odpovědnost eh, sjednat tuto dohodu, se nikdy eh, nechtěli dostat do protikladu s rozhodnutími, podle kterých si tato země zaslouží zvláštní zacházení sama jste to řekla, paní předsedkyně, byla pozastavená rozvojová pomoc například, ta v ním patří. A tady mohu zmínit dvě rozhodnutí. Za prvé, v žádnou chvíli a nikde, tedy ani v Tananarive, ani v Bruselu, eh, složky komise, které o tomto jednaly, se nikdy neoddělili od našich kolegů pro vnější činnost, aby bylo jasné, že zůstáváme eh, v právě té dimenzi, o které jste hovořila. A za druhé, máme novinku, která je možná pro některé velmi, velmi nová, a to je prohlášení paní Eštonové ze soboty minulého týdne. A já vám uh, mohu poskytnout konkrétní údaje o tom prohlášení po svém vystoupení vám to předám. V tomto prohlášení eh, se zdá, že malgašské orgány jdou správným směrem a že tedy eh, dochází ke sklidnění eh, ovzduší a to by mělo charakterizovat i další kolo jednání v květnu. Takže samozřejmě nebudeme čekat až do května, abychom vyslechli názor vašeho výboru tedy že by ten, ta dohoda měla být pozastavena až do té doby. Chci říci, že tato dohoda nemá stejný cíl jako rozvojová pomoc. Tady jde o to, dosáhnout dohody mezi EU a pobřežní zemí, která je navíc velmi důležitým subjektem v Indickém oceánu. A tak moci trvalým způsobem využívat zdrojů ve tom duchu, o kterém hovořila paní Levin, eh, to jest eh, demokraticky a vyváženě. Jsou dvě možnosti. Buď dohoda nebude, a pak žádná, žádné evropské plavidlo nebude moci lovit v těchto eh, oblastech. A zase orgány Madagaskaru Eh, jak řekla paní Levin, tady skutečně jsou některé nástroje pro trvalé udržitelný rybolov eh, v okolí Madagaskaru. Madagaskar potřebuje peníze a my nejsme jediný, kdo tam eh, loví ryby. A my usilujeme právě o lepší kontrolu, lepší monitorování těchto činností. Čili bylo by naopak žádoucí, abychom se aktivně podíleli na činnosti regionálních organizací pro rybolov. Takže to je vše, paní předsedkyně. Já se mohu stotožnit s vaším názorem, ale jestli si eh, to mohu dovolit, chtěl bych tady přidat tady ten další argument na tu misku vach. Eh, otázka, mm, co je eh, dobré pro udržitelný rybolov ve vodách Madagaskaru? o Unchil mig, Cashman, vous avez demandé la parole. Pardon, pan Kašman žádal o slovo. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně, velmi krátce. Já jsem jenom chtěla říct něco, co je v podstatě zjevné, a totiž minulý týden na plenárce jsme přece přijali dohodu, kde nebylo zajištěno dodržování lidských práv a základních standardů. Když to uděláme znovu, tak ten zásadní princip demokracie a právního státu, nebude mít žádnou hodnotu, protože bude zjevné, že uzavíráme dohody s tím, že to vyřešíme snad později. Ne, toto se všechno musí řešit na začátku vyjednávání a ne potom. A to, že tam budou i další země v těch vodách, já se obávám, že to neznamená, že musíme dát stranou naše principy a musíme se k ním přidat. Děkuji. Thank you. <clears throat> Fru Levin, Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji. A děkuji také panu Kašmanovi, jste řekl přesně to, co jsem chtěla říct já. Komise říká, že máme dvě možnosti. Buď budeme mít dohodu, nebo ne. S tím, že necháme ostatní v těch vodách rybařit. Já si myslím, že máme dvě možnosti. Buď se budeme držet svých principů, o kterých jsme rozhodli, anebo ne. Nedá se říct, že v některých případech je to méně závažné než v jiných. Že je zajímavější pro flotilu EU, aby někde rybařila a tak dále. Ne. Pokud chceme využívat dohodu z kotonu, musíme věci vylepšit. A článek 96.2 musíme využít proto, abychom zatlačili na země, které musí obnovit demokracii. Musíme to využívat bez výjimky. A já myslím, že by bylo opravdu špatné, kdyby Evropský parlament dal souhlas s touto dohodou o rybolovu, ještě než dojde k demokratickým volbám na Madagaskaru. A já myslím, že je skvělé, že oni slibují volby v květnu a já doufám, že se budou řídit tímto principem, půjdou touto cestou, jak jsem vyrozuměla od bývalého prezidenta, který se nebude ucházet o funkci, což byla první překážka při tomto vyjednávání s Madagaskarem. Opravdu doufám, že to dopadne dobře a také doufám, že v Indickém oceánu budeme mít udržitelnou zprávu rybolovu, ale nebude to tak nikde, když budeme uzavírat dohody s diktátory a s nezodpovědnými vůdci v rozvojových zemích. to není cesta k udržitelné zprávě rybolovu. Takže děkuji, paní předsedkyně, a děkujeme za, děkuji za vaše názory. Mnohokrát děkuji. Do 28. ledna máme termín na předkládání pozměňovacích návrhů, bude to konkrétně 28.1. ve 12.00. Hlasovat o stanovisku paní Levin budeme 19. února a nyní přicházíme k poslednímu bodu na našem pořadu jednání. To bychom za 20 minut měli stihnout. Jedná se o doporučení Radě k zásadě OSN spočívající v odpovědnosti za ochranu. Dávám spolu panu Kešmenovi, který je naším zpravodajem. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat vám i výboru za flexibilitu, vztahu k pořadu jednání. Sníh bohužel vždy překvapí severské země, jako je Británie, Francie a Belgie, a proto měl můj vlak přes hodinu spoždění. Vzhledem k tomu, kolik lidí směřuje ke dveřím označeným jako východ, myslím, ani nebudeme potřebovat 20 minut. Především se omlouvám protože to stanovisko je zatím k dispozici pouze v angličtině. Samozřejmě bude k dispozici ve všech jazykových verzích, než dojde k další obsahové diskuzi. Samozřejmě odpovědnost chránit, odpovědnost za ochranu R2P vyplývá především z genocidy ve Ruandě a z toho, že mezinárodní společenství tehdy nezasáhlo. Generální tajemník OSN Kofi Annan tehdy položil otázku, kdy má mezinárodní společenství zasáhnout za účelem záchrany obyvatel. Ta otázka, když ne za účelem záchrany obyvatel, ta otázka bohužel zaznívá znovu, mimo jiné ve vztahu k Sýrii. Odpovědnost za ochranu je iniciativa OSN z roku 2005 a týká se souboru principů, které vycházejí z toho, že suverenita je nejenom právo, ale také odpovědnost. R2P se zaměřuje na prevenci válečných zločinů, genocidy, zločinů proti lidskosti a etnickým čistkám. A obecně to označuje za masové zločiny Rozhodně se to týká našeho světa. A odpovědnost za ochranu má tři pilíře v uvozovkách. Za prvé, stát odpovídá za ochranu svého obyvatelstva před masovými činy, masovými zločiny. Za druhé, mezinárodní společenství musí na pomoci takovému státu, aby naplnil svou primární odpovědnost. A třetí věc, a to je zřejmě nejtěžší, pokud stát nedokáže ochránit své obyvatelstvo před masovými zločiny, veškerá ostatní opatření selhala, pak má mezinárodní společenství povinnost zasáhnout násilným opatřením, jako jsou třeba hospodářské sankce, vojenský zásah, je vždy považován za, jako, za poslední možnost. Výbor pro zahraniční věci předložil zprávu a doporučení pro Evropskou službu pro vnější činnost před jednáním v OSN, která se očekávají později letos – My jsme se s Renem i politickým poradcem setkali se zástupci generálního ředitelství ECHO i se zástupci Evropské vnější služby, služby pro vnější činnost, abychom pochopili, jaké principy se vztahují na náš výbor, protože paralelně pracujeme na otázce humanitární pomoci. Možná, že bych se to mohl pokusit rychle uzavřít. Já myslím, že právo na ochranu je princip, který bychom měli uvítat – kontextu a ve vztahu k mezinárodnímu humanitárnímu právu. Je to však vojenský princip a preventivní princip. Neměli bychom to směšovat s činností humanitárních aktivistů. Ten rozdíl musí být naprosto jasný, jinak ohrozíme činnost naší humanitární, našich humanitárních pracovníků. A dále prevence musí být v centru pozornosti, aby vůbec nebylo nutné zasáhnout. Odpovědnost za ochranu, a proto také jednáme se službou pro vnější činnost, lze uplatňovat diplomatickým způsobem, třeba prostřednictvím budování kapacity v oblasti lidských práv, v oblasti dobré zprávy, to je vždy zásadní, a také prostřednictvím systému včasného varování. Násilná opatření lze uplatňovat prostřednictvím sankcí, mediace a mechanismu odpovědnosti. Organizace občanské společnosti, státy a regionální organizace a mezinárodní instituce všechny mohou sehrát určitou roli v tomto procesu OSN. A stanovisko, které já zpracuji jménem výboru, bude tento aspekt zúrazňovat. Já ještě předložím pozměňovací návrhy ke svému současnému textu, abych zdůraznil úlohu prevence konfliktů ještě před uplatněním práva na ochranu, abychom také podpořili vedení, abychom to vzali za své a měli ho také poznamenat, že Africká unie prosazuje koncepci, že mezinárodní společenství má povinnost zasáhnout v krizových situacích, pokud se státům nedaří chránit své obyvatelstvo. A úplně na závěr ve svých pozměňovacích návrzích zdůrazním, že právo na ochranu nebo další vývoj tohoto práva musí odpovídat mezinárodnímu humanitárnímu právu. Těším se na připomínky členů výboru a chci poděkovat sekretariátu za pomoc při zpracování té verze, kterou teď máte před sebou. Mnohokrát děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji. Pan Garenc má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat Michaelovi, který eh, nakonec přece jen dorazil. Děkuji, že uvedl diskusy o odpovědnosti za ochranu. Z mého hlediska eh, odpovědnost za ochranu, to je jedno, jeden z nejlepších eh, dokumentů, který se tady nabízí zdaleka nejlepší dokument, který se tady nabízí z hlediska Eh, otázky k chudobě. Bohužel ale se úplně nepodařilo do norem převést eh, všechny aspekty. Je tam jenom doporučení, které je spíše referenční. A to se začíná tedy takové reference objevovat eh, v dokumentech OSN, například u Libie. Byly takové odkazy na pojmy, kde se hovořilo také o odpovědnosti za ochranu. Tento dokument je úžasný, protože říká věci velmi jasně. Například rozlišuje eh, ty přímé důvody a skryté důvody konfliktů. Přímé důvody to Eh, jsou někdy prostě takové jenom vedlejší věci, kterými jenom přeteče ten džbán. To je ta poslední kapka, kvůli které přeteče ten džbán. A důležité je, co bylo všechno v tom džbánu, než tam přišla poslední kapka. Eh, to jsou ty skryté důvody, což velice často může být právě hlad na regionální či lokální úrovni Eh, se často prostě skombinují dva faktory a je to začarovaný kruh. Otázka zní, jak se z toho začarovaného kruhu dostat. Eh, když nějaký stát má velmi málo zdrojů, není tam žádná hospodářská činnost, neplatí se tedy tím pádem daně, není tady pořádný rozpočet, stát nemůže naplnit své povinnosti a eh, jak má zajistit bezpečnost svým občanům? Myslím, že právě na nás se tato věc obrací, eh, na náš výbor u těchto otázek, které se týkají ochrany, eh, pardon, odpovědnosti za ochranu. Odpovědnost za ochranu s celým tím širokým záběrem, to se může týkat, eh, abych zůstal v soudobé situaci, Sýrie, Sudán, Kongo, Čečna, Západní Balkán, a zejména Mali. A když se dostávám k Mali, tak se opravdu dostávám k velmi aktuálnímu tématu. Já mám jednu uh, poznámku. Nebylo by dobré, aby náš výbor byl velmi skromný v této oblasti. Je-li tady výbor, který z politického hlediska může opravdu přispět k tomu, že se získá řešení uh, Eh, mírový plán eh, právě s přihlednutím k principu odpovědnost za ochranu, pak je to právě náš výbor. My nesmíme být někde v pozadí. Právě náš výbor je tady obzvlášť důležitý a musí být partnerem všech diskusí rovnoprávně s dalšími výbory, protože právě my musíme navrhnout řešení, když eh, vojenské řešení má svá omezení. Abyste mi rozuměli dobře, já jsem pro francouzský zásah Mali, a vzdávám čest jediné zemi EU, které se opravdu podařilo e, zastavit e, teroristy na jejich cestě, kteří už měli na dosah Bamako. Všichni vědí, že v takové situaci vojenské prostředky e, jsou ze začátku velice důležité, ale dlouhodobě tak důležité být nemohou. Jde o boj proti terorismu, ano, ale když jde o to zničit úrodnou půdu pro teroristické sítě, pak právě náš výbor o to musí přemýšlet. Nebude to jednoduché, nebude to lehké, ale já chci říci, že Michael velice dobře uvedl tuto diskusi a teď musíme vyvodit náležité závěry z naší diskuse. Děkuji. Děkuji. Eh, vy dva jste nebyli na začátku eh, zahájení eh, a já vám tedy chci říci, že právě úplně na úvod jsem mluvila o Mali a řekla jsem, že bohužel zásah byl nutný, ale že nemůže sám a jediný všechno vyřešit. A právě výbor DV má svou úlohu kterou musí sehrát právě v té návazné eh, etapě. Já vám dám eh, text svého prohlášení ze začátku výboru. A nyní dávám slovo eh, paní Kristin de Peirlon z služby, služby pro vnější akci. krát děkuji. My můžeme jenom vřele uvítat skutečnost, že parlament věnuje pozornost odpovědnosti za ochranu prostřednictvím návrhu stanoviska, ten pracujete také, ale také prostřednictvím stanoviska výboru pro zahraniční věci. Je to jedna z klíčových priorit v tom, co dělá Evropská unie v oblasti OSN a v oblasti bezpečnosti. Je to věc, kterou se neustále snažíme prosazovat, snažíme se podpořit konzolidaci porozumění pro tuto koncepci a také implementaci a aktivně se účastníme každoročních debat. Takže Toto přichází velice ve vhodnou dobu, zapadá to do příprav na tyto debaty, které obvykle probíhají eh, na generálním schromáždění v červnu. Pokud víme, tak tentokrát se víc zaměříme na prevenci. Prevenci rozhodně zdůrazňujeme za Evropskou unii ve všech příspěvcích v OSN, a to nejenom v posledním roce, ale vůbec od usnesení Rady bezpečnosti z roku 1973 a debaty, která následovala. Samozřejmě mezinárodní společenství může pomoct s prevencí, to zmiňujete v tom, v tom stanovisku, ale že také o to, abychom jim pomohli budovat dlouhodobě kapacitu, aby tyto státy samotné dokázaly chránit své obyvatelstvo proti těmito masovým zločinům. Takže rozhodně budeme věnovat velkou pozornost stanovisku, až ho potom přijmete a usnesení, že ho přijmete, abychom to využili při přípravách. A další věci, budu stručná, chci říct, že samozřejmě také vítáme a naprosto souhlasíme s tím, že třeba chránit humanitární prostor a humanitární aktéry. Vy o tom mluvíte i v kontextu humanitárního mezinárodního práva. Takže mnohokrát děkuji a já myslím, že to je z mé strany vše. Merci. Merci beaucoup. Děkuji. A slovo dávám panu Kašmanovi na závěr. Madame la président. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval panu Garencovi, děkuji Charlesovi za příspěvek. S tím, že nám samozřejmě připomněl, že u práva na ochranu nemáme žádný závazek. Nicméně tento dokument, na tento dokument se neustále odkazuje. Neustále se využívá a když se nevyužívá, tak je na nás, politickém světě, abychom ty, kdo by měli něco udělat, nasměrovali na ten příslušný dokument. A samozřejmě my v tomto výboru máme právo, máme dokonce povinnost řešit příčiny chudoby, nedostatku zprávy nedostačujícího výběru daní a také problémy, které z toho plynou pro západní země, když se daně nevybírají a to, jak to ochuzuje a poškozuje demokracie v rozvojovém světě. A na závěr chci říct, že naprosto souhlasím s příspěvkem zástupkyně služby pro vnější činnost, pokud je o budování kapacity a proto doufám, že až se dohneme na rozpočtu, neuřízneme nic rozpočtu. Jsme zase viděli desetiprocentní snížení, které navrhl předseda Van Rompuy a já i ostatní jsme poukázali na to, jaké důsledky by to mělo. A na závěr bych řekl, že právo na ochranu, implementace práva na ochranu by se měly omezit na ty zločiny, o kterých už jsem mluvil. A musíme si vymezit jednoznačný rámec, aby se zajistilo, že to bude užitečné, a důsledné. To, že se nám nic nepodařilo v Sýrii, v Libii, reference odkazy na Mali, na Čečensko, toto všechno je třeba zohlednit, abychom pochopili, jak a kdy občané a civilisté mohou být chráněni, když ne ze strany svého vlastního státu, tak ze strany mezinárodního společenství. A úplně na závěr, toto, že to vzešlo z popela a zvěrstev, které jsme viděli ve Ruandě, by nám mělo neustále připomínat, že se to nikdy nesmí opakovat, že se to stalo, protože jsme stáli stranou a neudělali jsme nic. A v některých případech stačí, když stát udělá málo a získá hodně. Děkuji. Chtěla bych vám připomenout, že do 30. ledna poledne můžete předkládat pozměňovací návrhy ke stanovisku pana Kašmana. Hlasovat budeme 19. února. Já tímto přerušuji naše eh, jednání, budeme pokračovat zítra v 9 hodin pro koordinátory a v 10 hodin pro ostatní členy. Děkuji a hezký večer.